Uh, good morning, uh, everyone. We can uh, make a start because all the important... Dobré ráno všem, začneme, protože všichni důležití jsou tu, krom paní Gresle, ona se dostaví o něco později a já budu zatím předsedat, než ona přijde. Vítám pana komisaře, můžeme začít bodem pořadu jednání 12 s úvodem eh, od člena účetního dvora, pana Itele. Než se pustíme k auditu a jeho výsledkům, tak bych rád řekl pár vět k této kapitole. Hlavní generální ředitelství, které, která se podílejí na implementaci rozpočtu pro vnější služby, je DG DEVCO, DG mír a služby pro nástroje zahraniční politiky a deko. Pak se jedná o partnerství Evropské sousedství, instrument pro předstupní aktivity a pro rozvojovou pomoc. A k výsledkům jako takovým odhadovaná míra chybovosti v této kapitole je 2,1 procenta to je tedy těsně kolem toho Prahu významnosti 2%. 156 transakcí, které jsme zkontrolovali, tak z nich 24 vykázalo kvantifikovatelné chyby. V pěti z těch 24 komise měla dost informací k tomu, aby eh, napravila ty chyby a vyhlase jim, ale ty informace nebyly využity 37 míra chybovosti je v důsledku nedostatečné dokumentace, chybějící dokumentace. A proto příjemce není schopen oprávnit jeden nebo více položek. 26 chyb e, jsou nespůsobilé výdaje, což zahrnuje třeba aktivity, které nejsou kryty smlouvou a nebo různé nespůsobilé daně. Auditoři zaznamenali slabá místa v nepřímém managementu předpřístupových nástrojů. Týkalo se to tří příjemcových přijímacích e, zemí Albánie, Turecko a Srbsko. Tyto slabiny byly od e, větších nedostatků až po organizační věci, nedostatek řádného dozoru nad slabinami, slabiny v nabírání a školení personálu. Albánské a srbské auditní orgány se snažili vyřešit ty objevené problémy, tak s, e, s tureckými orgány byly jisté problémy, a stále se na jimi poskytnuté údaje není možno spolehnout. V roce 2016 eh, byla ta druhá reziduální míra chybovosti. Došlo si, je eh, samozřejmě dále co zlepšovat. Bylo neponecháno příliš eh, mnoho vůle k posouzení auditorů. Výroční zpráva Mm, co je to? Mm, nedostatečně se věnovala všem aspektům. To, co se odlišuje od auditu, tak to, co není vykonáváno v souladu s mezinárodními auditními standardy. V některých případech bylo třeba se spolehnout na předchozí kontroly od jiných auditorů, a nebyly tedy opakovány všechny auditní procedury nebo nebyly proskoumány podrobně všechny dokumenty. Studie částečně se prováděly pouze od stolu. Co se týká rozpočtové podpory a projekty z projektů s více dárci, tak bylo zjištěno, že komise byla v souladu s podmínkami vyplácení peněz a plnila kritéria způsobilosti. Nesrovnalosti kolik, několikrát spadaly na vrub přijímacích stran. To znamená jisté slabiny ve finančním managementu přijímacích zemí, včetně korupce, to je v rámci chyb v našem auditu. Navíc komise projevila jistou míru flexibility v rozhodování zda jsou splněny obecné podmínky způsobilosti. Projekty s více dárci, tak tam se komise domnívá, že pravidla EU pro způsobilost jsou dodržována ve vztahu k příspěvkům EU. Kritéria více dárců v sobě nesou rizika, že výdaje jako celek eh, nebudou zahrnovat dostatek způsobilých výdajů z pohledu všech dárců. V roce 2016 jsme nenašli nedostatky v podpoře rozpočtu ani v projektech s více dárci. Co se týká takovýchto operací, tak pokud jsou vyloučeny ze vzorku, tak odhadovaná míra chybovosti je 2,8%. Děkuji, pane předsedo. Eh, Děkujeme vám za to, že jste nám představil svá zjištění a nyní může zareagovat pan komisař. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Rád bych eh, poděkoval zpravodaji z Evropského parlamentu, panu Celému, za to, že představil kapitolu 8 e, eh, účetního dvora o externích aktivitách komise. Vzhledem k tomu prostředí, kde působíme, mě těší, že chybovost je nižší než v loňském roce fitness je jenom těsně nad tím Prahem významnosti a činí 2,1% a snížilo se z 2,8% v roce 2015. Chybovost byla konzistentně pod 3% v období posledních čtyř let. E, navíc e, reziduální míra chybovosti se také postupně snižuje z 3,63 v roce 2012 na 1,67 v roce 2016. E, studie o reziduální chybovosti je klíčovým nástrojem pro měření naší výkonnosti. Mohu jenom zopakovat, že mě opravdu těší, že se postupně rok od roku s výsledky zlepšují, přičemž uznávám, že v tomto úsilí musíme pokračovat, tedy v úsilí, abychom nadále toto zlepšování konsolidovali. Intenzivně zanalizovali nález účetního dvora i naše vlastní studie o reziduální eh, chybovosti a dospěli jsme dvěma výhradám. První se týká Eh, managementu Africké mírové facility a až budeme hovořit o Evropském rozvojovém fondu, ještě se k tomu vrátím. Navzdory tomu, že reziduální chybovost byla pod dvěma procenty, jsme se rozhodli, že zde opravdu to vezmeme velmi vážně a ještě vyjádříme výhradu vůči určitým Eh, metodám řízení, které shledáváme rizikovějšími než jiné metody. A toto je potom základ pro zacílená opatření k odstraňování slabin eh, v oblasti eh, přímého a nepřímého řízení operací, nepřímého řízení společně s mezinárodními organizacemi i programy s partnerskými zeměmi. Rád bych podtrhl, že potřeba uplatnění určitých opatření, zlepšení kontrolního systému nespochybňuje eh, tu, ten obecný výsledek. Navíc účetní dvůr právem se zabýval otázkou, zda opravdu věci děláme správně. Ale také si musíme položit otázku, jestli děláme opravdu ty správné věci. Náš eh, výsledkový rámec z roku 2015 je opravdovým milníkem eh, v kultuře nastavené na výsledky. Od roku 2016 se explicitně odkazuje na výsledky v naší výroční zprávě o implementaci nástrojů EU pro financování zahraničních aktivit. A to byl základní krok při zaměření na výsledky zodpovědnosti nakládání s daňovými prostředky. Takzvané EAMR, zprávy o externích aktivitách řízení, jsou opravdovým transparentním nástrojem zodpovědnosti. A ujišťuje nás to o řádné zprávě fondů a úrovně jednotlivých operací poukazuje na určité problémy s výkonností. V roce 2016 jsme dosáhli dobrých výsledků u těch klíčových výkonnostních indikátorů. A to ukazuje, že u těch 21 indikátorů z celkem 24 jsme byli v souladu s nastavenými cíly, zatímco v roce 2015 jich nebylo 21, ale 20. A Moje služba bude tuto problematika projednávat ještě v listopadu. Dámy a pánové, rád bych využil dnešní příležitosti, abych se věnoval širšímu kontextu, ve kterém se pohybujeme. Migrační výzva, o něj jsme pokročili v oblasti migrace a mobility. Evropská agenda pro mobilitu Evropský svěřenecký fond pro Afriku a nový rámec pro migrační spolupráci byly zásadními tématy roku 2016, tak abychom eh, zrealizovali závazky z Valety. A to je příklad našeho úsilí o eh, řádně řízené eh, záležitosti migrace a rozvoje a řešení těch základních příčin migrace. Pro příliš mnoho lidí je migrace jediná cesta vedoucí z chudoby a proto musíme e, vytvářet důstojná pracovná místa a růst tam, kde je to potřeba nejvíce pro ty, pro které je to nejvíce potřeba. Evropský investiční plán, který byl právě přijat, jistě zde bude hrát klíčovou roli. Nový evropský konsenzus o rozvoji posiluje Evropu při řešení dnešních výzev, zlepšuje trvalý udržitelný rozvoj a snižování chudoby v celém světě. Tyto faktory jsou opravdu našimi primárními cíly. Investování do trvale udržitelného rozvoje znamená investice do naší společné prosperity a bezpečnosti, protože Nebude-li zajištěna nejištěn míň a bezpečnost, nebude eh, možné dosáhnout některých cílů. Proto chceme pomocí evropských nástrojů eh, řešit tyto problémy. Nezaměřujeme se na mír a bezpečnost na úkor eh, tematiky rozvoje, ale proto, že nám umožňují právě těchto cílů dosahovat. A v neposlední řadě chci uvést toto. Kdy jsem tvrdil, že pro rozvoj je zásadní zvyšovat šance pro ženy a dívky, což je také zdroj udržitelného rozvoje, který ještě není plně využíván. A letos genderový akční plán ukazuje, že už mění myšlení přímo na místě a je dobrým základem pro naše kroky v příštích letech. V minulém měsíci jsme spustili novou iniciativu Spotlight Initiative se spojenými národy, eh, které je miliarda eur a zaměřuje se na eliminaci násilí na ženách a dívkách. Učinili jsme velký pokrok a nadále usilujeme o to, abychom zlepšovali situaci na celém světě a prosperitu. A s vaší pomocí se nám to bude dařit čím dál tím lépe a já se těším na naší dobrou spolupráci. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši reakci. Nyní bychom dali slovo na panu zpravodaji, panu celému. Děkuji vám, pane předsedo. A velice děkuji také účetnímu dvoru za jeho zprávu tématu absolutoria. A děkuji také panu komisaři Mimocovi a jeho týmu za to, že jsou nám k dispozici pro další diskusy. Účetní dvůr na začátku našeho zasedání informoval o svých auditních výsledcích také v oblasti, která spadá pod pana komisaře Hána. Zde už se slyšení konalo já se tedy budu věnovat tematice eh, souse- nebudu věnovat tématům sousedství a přestupní eh, pomoc, ale zaměřím se na oblast, která je v kompetenci pana komisaře Mimici. Ale eh, v oblasti kompetencí pana Hána ještě budou předkládány písemné otázky, protože i zde účetní dvůr měl několik kritických poznámek, zvláště co se týče nepřímé zprávy. Obecně vítáme pozitivní trend při rozvoji chybovosti a sice, že chybovost se snižuje. Tvrdí se, že rozpočtová pomoc je bez chybovosti, ale vzhledem eh, k otázce compliance to má jenom omezenou výpovědní hodnotu, protože v těch podporovaných zemích eh, bohužel panuje velká znepokojivá míra korupce a podvodu, na což poukázal účetní dvůr a bohužel i my se k tomu připojíme. Jsme rádi, že to tady eh, vypočítají tu chybovost bez rozpočtové podpory, protože to potom dává jasný obrázek. V generálním ředitelství byla nalezena velká chyba, mimo jiné to, že jsou tam e, zaučtovány výdaje, které vůbec nebyly. Co komise udělá pro to, aby tomu v budoucnu zabránila? aby se opravdu zaplatilo jenom to, co bylo ve skutečnosti vykonáno a dodáno. 1,67% pod Prahem významnosti bylo teda chybilo eh, v roce 2016, je to 70 miliard eur, v roce 2015 to bylo 88, ale jak velká je chybovost u Eh, pladeb a závěrek v těch oblastech, které eh, generální ředitelství chápe jako vysoce rizikové, protože eh, toto bylo několik oblastí. A v naší diskusi také řešíme TEMIR a podle článku 67.3 finančního nařízení je komise povinná aby zveřejňovala tyto informace. A já jsem už eh, na Mátkově se podíval do zprávy Evropské služby pro vnější činnost a tam prostě jste ve vysoce zabezpečeném prostředí v eh, takové velmi zabezpečené čítárně, kde vám opravdu předloží jenom ty stránky, které uvedete a pak si k vám ještě sedne pracovník, který během celé doby tam musí sedět, když vy si ty dokumenty čtete. No nevím, jestli toto je ten správný postup. A tady by se něco mělo změnit, protože si myslím, že tyto zprávy jsou zásadní součástí prohlášení o věrohodnosti a abyste získali potřebnou důvěru kontrolních orgánů i veřejnosti, je nezbytná transparentnost. Jak můžete vydat prohlášení o věrohodnosti a zároveň říci, že všem důvody tohoto prohlášení musí zůstat utajeny? Letos jsme opět obdrželi zprávy, i když v režimu důvěrné, a naštěstí byl zahrnut eh, znám lidí z delegace, to už je pokrok, ale přece jenom máme zde pravidla finančního nařízení, která bychom měli plnit. Znepokojivé je zjištění z interního auditu k eh, IMR. Tuto problematiku už jsme včera řešili s panem Kraftem z interního auditu. Podle výroční závěrky interního auditu, strana 306, Staff working Document, jsou informace o výkonnosti omezené a neumožňují učinit jakoukoliv výpověď o tom, zda cíle byly nebo nebyly dosaženy. Je tu pak ale otázka, nakolik spolehlivá takováto zpráva je. A pane komisaři, co eh, vaši pracovníci udělali pro to, aby se tato situace vyřešila. Já jsem si provedl určité namátkové kontroly. Na Mátkově jsem si prostě přečetl některé zprávy a všiml jsem si, že také delegace EU s tou zprávou zacházejí různě. Některé jsou velice formální a paušalizující, jiné jsou velmi detailní a řeší také souvislosti, proč nebylo dosazeno určitých cílů. Jeden z těch cílů mimo jiné je, že genderovou problematiku budeme s partnerskými zeměmi rozvojové spolupráce nadále posilovat. A ve více rozprávách o Africe i z Ázie se musel zjistit, že tam téměř žádný pokrok není. Čistě proto, že vlády v těchto zemích prostě odmítají v těchto oblastech spolupracovat. A myslím si, to je dost zásadní poznatek, který by nás měl vést k tomu, že bychom si měli klást otázku, jak s tím naložit, abychom i v této oblasti byli úspěšní. Protože pokud to nejde cestou přes vlády, no tak si musíme hledat nějakou jinou cestu, jak podporovat úsilí o genderovou rovnost v daných zemích. Otázka výkonnosti. Generální ředitelství definovala klíčové indikátory eh, klimatické změny, genderová oblast, chybovost ale bohužel myslím si, že žádný z těchto indikátorů nemůže eh, informovat o eh, skutečném výsledku. A proč nemáte klíčový indikátor eh, nelegální migrace a vyhánění? Potom svěřenecké fondy, naše oblíbené téma. Eh, vaše jednotka je hrdá na Svěřenský fond pro Afriku, to je na straně 78 vaší zprávy. Parlament ale náš, a náš výbor si ale myslí, že ta nárůst finančních nástrojů vede k tomu, že transparentnost a povinnost demokratické zodpovědnosti tím nárůstem počtu nástrojů je ohrožena, protože oni spadají pak pod vlastní systém zprávy a e, můžou se k tomu potom vyjadřovat i jiní a zasahovat do té realizace sil. Jak parlament a obecná zpráva mo, mohou být lépe informováni o svěřenských fondech. U Afriky prohlášení o věrohodnosti nebylo formou e, zprávy, nebo podpořeno zprávou účetního dvora nebo OLAFem, tak na základě čeho Eh, potom bylo to pozitivní prohlášení o Svěřenském fondu pro Afriku. Kolegium představilo návrh pro Evropský fond udržitelného rozvoje a jak ospravedlňujete vznik nového nástroje na základě stávajícího rozpočtu? Na to se chci komise zeptat. A African Peace Facility, tu už jste zmiňovali. A tam by nás zajímalo, Jaký je aktuální stav spolupráce v rámci tohoto nástroje s Africkou unii? Protože my jsme vlastně ten hlavní poskytovatel financí více než 90%, takže by nás mělo zajímat, zda ty cíle, které by tento nástroj měl plnit, jsou opravdu plněny. Pak byl rámcový program, který uzavřela ještě bývalá komisařka paní Georgieva se Světovou bankou. A do jaké míry toto mm, ujednání bylo pro Unii nevýhodné? Jsou tam i platby, kde je překročeno o něch 7 limitu pro administrativní náklady. To je podle článku 124.4 finančního nařízení nepřístup, nepřípustné a pak dochází k odměňování i za činnosti, které vlastně banka by měla dělat jako své vlastní bankovní činnosti. A Evropská investiční banka, tak víme, že zaměstnanci dostávají bonusy ke svému platu a jak to vypadá s tím svěřeneckým fondem. Právě administrativní a, svěřen, administrativní a personální náklady jsou v tom svěřeneckém fondu BEKu který byl první a pro ten Beku máme zprávu, také byl tady svěřenecký fond pro Kolumbii, ale ten svěřenecký fond Beku bude ještě předmětem projednávání. Dalším věčným bodem je, že tam, kde EU pomáhá, poskytuje peníze, chce také být vidět. Spolupracujeme s mnoha partnery na tomto místě a otázka zní, tam, kde jsme hlavním sponzorem nebo hlavním donorem, hlavním dárcem peněz, tak by také mělo být zaručeno, že ti, kteří poskytují služby za naše peníze naším jménem, tak mají dostatečně dát najevo, že peníze pocházejí od EU. V mnoha návštěvách, kde jsem byl, tak eh, se mi zdálo, řeknu to opatrně, že se to děje nedostatečně, třeba u humanitárních projektů v Turecku, Libanonu, Sýrii a Iráku. Často lidé vůbec nevědí, když jim někdo poskytne ty služby prostřednictvím nějaké organizace OSN, že něco takového je možné vlastně jenom proto, že EU a její členské státy danou organizaci financují. Dále jde o větší viditelnost o využívání těch svěřeneckých fondů a pak ještě jedna taková drobnost, ale budiš. Chci to zmínit. Celkové náklady za e, různé kartičky a pohledy FAO kryla Evropská unie. To byla odpověď na písemnou otázkou číslo 12. Máme to chápat tak, že EU je jediná, kdo dotuje ve práci s veřejností pro FAO? Děkuji. <coughs> Uh, Děkuji, pane Celere. Byla zde spousta otázek, které směřovaly na komisi. Možná komise Můžete tedy odpovědět, dám slovo vám a potom ostatním poslancům. Děkuji, vážený pane předsedo, pane Celere, vážený zpravodaj, vážení poslanci. Ano, když diskutujeme o celkové výkonnosti a také různými nástroji na vnější činnost Evropské unie, tak to musíme hned od počátku zasadit do správného kontextu, především tedy pokud jde o rozvojovou pomoc. Mnozí z nás říkali, že celková chybovost klesá rok od roku. Takže my musíme zlepšit mnohem menší část. Musíme se zaměřovat na mnohem menší část, než je celkové portfolium financování našich rozvojových projektů. A v tomto kontextu souhlasím, že existují jistá témata, nástroje, na které se musíme zaměřit, s nimiž musíme pracovat společně abychom dosáhli správného dopadu, správného využití těchto nástrojů. Abychom dosáhli co nejnižší chybovosti a co největší výkonnosti těch celkových eh, programů. Naše zpráva o vnější činnosti, nebo tedy zpráva o řízení vnější pomoci, EAMR, to je nástroj, kterým se tedy tímto způsobem eh, zpřehledňuje naše vnější pomoc. A my tomuto nástroji věnujeme poměrně velkou pozornost. Nejen tedy v průběhu tohoto procesu udělování absolutoria za rok 2016, ale bylo to na našem pořadu jednání už eh, několik let. Takže ty klíčové ukazatele výkonnosti jsou prezentovány ve výroční zprávě DG DEVCO a ty zprávy o řízení vnější pomoci EAMR jsou také předávány Evropskému parlamentu. Já bych se rád zaměřil na dva body, které se týkají těchto zpráv o řízení vnější pomoci. Je zde tedy tento proces zachovávání, řekněme tedy, důvěrnosti těchto zpráv? Upřímně řečeno, ten postup, jak ho vy popisujete, v uzavřených místnostech, eh, to je věc, která probíhá za předpokladu, že některé z těchto ukazatelů, některé z těchto údajů jsou považovány za důvěrné a je důležité, aby byly tedy zachovány jako důvěrné. Vy si to určitě dokážete vysvětlit na základě své zkušenosti v parlamentu. Vždycky, když poslanci ukáží na nějaké postupy, které by měly být eh, transparentnější, tak eh, možná to někdy komisi trochu déle trvá, ale většinou tedy změníme ten postup a přiblížíme se tomu, co vy vnímáte jako skutečně transparentní postup. Takže já myslím, že tímto způsobem se dostaneme i k takovým EAMR zprávám o řízení vnější pomoci, které budou skutečně tím důležitým nástrojem Tento nástroj v podstatě není o tom, že by se identifikovaly projekty, které jsou odsouzeny k selhání v tomto procesu. Ukazují na problémy, na spoždění, na některé věci, které je třeba řešit při implementaci tohoto procesu. Takže fakt, že jsou tady nějaké uh, řekněme, červené linie nebo ukazatele nějakých problémů v určitém okamžiku, v určité chvíli života toho projektu, tak to ještě neznamená, že nakonec ten projekt eh, selže, zkrachuje. My tedy s těmito zprávami o řízení vnější pomoci musíme nakládat jako se zprávami, které nám ukazují, na co se musíme zaměřit, abychom se vyhnuli negativnímu dopadu, abychom neohrozili tedy celkový výsledek projektu. Pokud je operace se svěřeneckými fondy, ano, Evropská unie v posledních letech, nebo tedy Evropská komise, navrhla spustila tedy čtyři svěřenecké fondy. To jsou další nástroje k těm tradičním nástrojům rozvojové pomoci v naší externí akci obecně, v naší vnější činnosti. Využívání svěřeneckých fondů vychází z analýzy nejefektivnějších akcí při řešení hlavních příčin migrace, především v letech 2015 a 2016. My jsme se poučili, že ty kořenové příčiny migrace musí být řešeny kroky vnější pomoci, rozvojové pomoci, ale aby tyto akce byly efektivnější, tak musíme lépe a rychleji financovat, aby se tím zkrátila doba trvání projektu. A dospěli jsme k závěru, že svěřenecké fondy jsou právě tím nástrojem, který by mohl přispět k zacílenějším, rychlejším postupům které by umožnily rychleji tvořit pracovní místa, podpořit růst v zemích, eh, odkud migrace pochází a řešit také krizové a postkrizové situace. Souhlasím s tím, že svěřenecké fondy musí být součástí toho transparentního procesu, který je pod kontrolou Evropského parlamentu, ale když se podíváte na ty svěřenecké fondy, tak Evropský parlament od samotného počátku, od, od vytvoření těchto svěřeneckých fondů, od eh, různých eh, doporučení a usnesení Evropského parlamentu a příslušných výborů. Byl do toho tedy zapojen, diskutovalo se o tom i zde ve výboru KONT. Teď dokonce generální ředitelství pro rozpočet každý měsíc předkládá zprávu tomuto výboru o rozpočtové implementaci svěřeneckých fondů nebo operací financovaných ze svěřeneckých fondů a jsme na cestě, abychom zlepšili, abychom ještě zlepšili zapojení tedy parlamentu do těchto operací. Ta představa, že vytvoření svěřeneckých fondů by mohlo rozdrobit, eh, oslabit eh, palou, palnou sílu nástrojů rozvojové pomoci, to je věc, na kterou bychom se měli podívat, až budeme připravovat příští víceletý finanční rámec. Já si myslím, že by bylo lepší, kdyby ty naše nástroje rozvojové pomoci byly více zacíleny v příštím eh, víceletém finančním rámci, z čehož také vyplývá, že musíme lépe analyzovat eh, operace financované ze svěřeneckých fondů. Také flexibilita je v tomto smyslu důležitá, takže si myslíme, že svěřenecké fondy se určitě zaslouží naši pozornost, pokud jde o příští víceletý finanční rámec. Pokud jde o tu viditelnost, eh, ano, v řadě případů, když eh, navštěvujeme ty projekty, tak Ne všude ve světě, kde ty projekty realizujeme, byste viděli informaci o tom, že tento projekt byl financován Evropskou unii. Ale pro každý projekt máme také část, eh, která je vyčleněna na viditelnost a komunikaci a chtěli bychom tuto část použít s našimi partnery, kteří jsou zodpovědní za implementaci, mnohem eh, tedy efektivnějším způsobem. Chceme zvýšit eh, využívání té části financování našich rozpočtů, která je určena na viditelnost, právě aby se zvýšila viditelnost eh, Evropské unie u našich partnerů. Pokud jde o FAO, o ty jejich eh, pohlednice, novoročenky, tak to také jsme financovali jako Evropská unie, stálo to asi 35 tisíc eur, asi 40 tisíc kusů, ale to také bylo součástí té části našich společných projektů s FAO, které byly tedy určeny právě na vědětelnost. Takže v tomto kontextu to vidíme jako jeden z příkladů, kde by ta vědětelnost mohla být eh, zvýšena různými způsoby. Tak, jako jsme to udělali s FAO v tomto konkrétním případě. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za tyto odpovědi. Možná teď můžeme dát slovo dalším poslancům, protože řada poslanců bude muset brzy odejít, takže těm dám slovo jako první, takže nejdříve Martina jako stínová zpravodajka. Děkuji, děkuji, pane komisaři, za vaše odpovědi a za všechny informace. Já mám pár bodů, které chci zdůraznit. Především chci zdůraznit ty klíčové indikátory výkonnosti pro reziduální chybovost. Já jsem ráda, že se to tedy přibližuje realitě, že to od roku 2012 klesá a jsem ještě radši, že v roce 2016 je tedy tento, tato hodnota ještě nižší než tedy těch 1,6 Pro mě bylo zajímavé vidět, že Evropský účetní dvůr finan, nebo tedy identifikoval jako největší chybu nedostatek dokumentace. Často je to z důvodu vyšší moci, jako je třeba nedostupnost dokumentů kvůli zemětřesení nebo epidemii nebo z důvodu důvěrnosti. A teď mám zde otázku jak na komisi, tak na účetní dvůr. Bylo by možné poskytnout nějaký, nějakou metodologickou aktualizaci, aby se mohla odlišit příčina vyšší moci u této chybovosti? A potom eh, mám další otázku k programu pro zaměstnanost mládeže, který skončí eh, v březnu 2018 jsem velmi ráda, že DGDF se zaměří na to, jak nejlépe vytvořit eh, synergie v této oblasti a jak dostat tedy tu dimenzi mladých lidí do centra. Mě by to tedy zajímalo, protože měli bychom se zaměřit na mladé i v jiných sektorech, jako je soukromý sektor, investice, migrace a tak dále. Takže jak vidíte tuto strategii. A moje poslední otázka souvisí s evropským plánem vnějších investic především tedy Evropského fondu pro udržitelný rozvoj. Ten fond a jeho záruční fond byly vytvořeny teprve nedávno. Ten kompromis eh, byl uzavřen v červnu v dialogu, takže cíl je poměrně ambiciozní, 44 miliard eur investice v Africe, aby se vytvořily pracovní místa a řešily příčiny migrace. Abychom tento fond využívali efektivně. Jak bude měřit komise dopad tohoto fondu na migraci a klimatické změny? Do jaké míry musí ten projekt souviset s klimatem, aby, s klimatem, aby byl považován za způsobilý? A poslední otázka, která s tím souvisí. Soukromí i státní investoři budou zapojeni do implementace toho plánu. Jak komise zajistí, že parlament dostane všechny relevantní informace z fondu, aby mohl vykonat své právo a povinnost dohledu? Děkuji vám za vaše odpovědi. Petri, chcete položit svou otázku? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři Mimico, Děkuji pane zpravodaj, pane Celere a samozřejmě děkuji také účetnímu dvoru. Jako vždy odvedl skvělou práci. Prosím, vydržte to se mnou. Já budu mluvit tak trochu ze široka. Budu hovořit o utrácení peněz daňových poplatníků, tak jak si myslím, že by mělo vypadat – a popíšu také obecně utrácení peněz daňových poplatníků, tak jak ho vidím. Takže já nebudu mluvit dlouho, ale to, co chci říci, se týká spíše potřeby změny Jak hovoříme o současných, nebo dokud budeme hovořit eh, o současných pravidlech, tak nebude dosaženo žádné změny. Takže abych využil této příležitosti a volal bych po změně. Pane komisaři, mně se velmi líbí, když říkáte, že komise je vždycky připravena řídit se žádosti tohoto parlamentu, když požaduje změnu že to někdy trvá, ale nakonec této změny je dosaženo. Když se zamyslím nad historií této diskuze v Evropské unii, tak si myslím, že jsme o těchto věcech hovořili už opravdu dostatečně dlouho. Jeden takový drobný detail, o kterém se tady zmíním. Když hovoříte o těch zprávách o řízení vnější pomoci EAMR a říkáte, že jsou transparentní, tak jen taková drobnost eh, z tohoto celého obrázku, který se mi vůbec nelíbí. Širší kontext migrace a potom dlouhý popis toho, s jak těžkými věcmi se musíme vypořádat. Ano, těžké jsou, ale teď se dostanu konečně k jádru věci. My bychom měli změnit svůj přístup. Opravdu bychom ho měli změnit a měli bychom začít jednat tam, o čem jsme velmi dlouho jen mluvili. Jinými slovy, měli bychom se zaměřit na výsledky. Výsledky, výsledky. Čeho dosáhneme díky svým penězům? Já chápu, že je velmi těžké, neli nemožné, v praxi. Kde máte ty vnější akce a rozvojové pomoci a tak dále, tak je velmi těžké zjistit, kolik jsme toho dostali za naše eura. Já nechci slyšet, že třeba za jedno vynaložené euro dostaneme zpátky 1,13 eur nebo žádná celá 7, to ne. Ale jde o změnu postoje. A ta změna začíná u vás. Bez ohledu, o to, bez ohledu na to, kde jste a kdo jste. Začíná to prostě u vás a jinými slovy to tedy znamená, že to začíná u účetního dvora, na komisi, začíná to tady a my všichni jsme zodpovědní ať už pracujeme pro komisi nebo pro účetní dvůr, tak si uvědomujeme, že utrácíme peníze jen proto, že nám byly přiděleny a že je musíme utratit. Takže pokud k tomu přistoupíme takto, tak už k tomu přistupujeme špatně. A tak to obecně vypadá. Často slyšíme tady v Bruselu že se hovoří o rozpočtu, který má být zaměřen na výsledky. Ale musíme tedy začít s tou změnou a ta změna začíná u nás. A nepřekračujte, prosím, pravidla, protože tam ta změna nezačíná. Skutečná změna začíná když ta pravidla překročíte. Když eh, nedodržujete všechna vnitřní pravidla, tak já musím říci, že třeba právě pro ty zprávy o řízení vnější pomoci EAMR, tam jsou pravidla, která jsme si stanovili a která nedodržujeme. A občané, kteří se na to dívají, tak tomu prostě nerozumějí a nebudou tomu rozumět, dokud tu změnu neprovedeme. Děkuji. Bart. Děkuji. Pane komisaři, dovolte mi, abych poděkoval vám a vašim kolegům za odvedenou práci. Blahopřeji vám. Také jste to dnes řekli, že poslední čtyři roky jste pod třemi procenty té chybovosti, nyní je to 2,1. Takže to je opravdu velice blízko u těch 2%, k tomu vám velmi blahopřeji. Také si velice cením té práce, kterou vy a vaši kolegové odvádíte. Eh, ve vašem generálním ředitelství je zastoupena opravdu vysoká kvalita. Já jsem toho byl svědkem dnes ráno, kdy jsme měli takzvanou snídani Fair Trade, kterou organizujeme se skupinou Fair Trade v Evropském parlamentu a pan Ridolfi od vás eh, tam pronesl velice empatickou úvodní řeč a ten způsob, jak promluvil na té tradeové eh, snídani, byl opravdu takovým okysličením naší debaty. A ve vašem projevu jste sám hovořil o tom Svěřenském fondu pro Afriku a že ty eh, že ten má řešit ty hlavní příčiny migrace, ty root courses. To je fond, který je financován z peněz z rozvojové pomoci. Ale velká část těch peněz eh, ne nutně řeší ty příčiny migrace, ale používá se například na ochranu hranic, na školení eh, těch pobřežních hlídek a podobně. A já mám pocit, že to trochu jde mimo tu zónu té rozvojové pomoci. Eh, můžeme o tom samozřejmě diskutovat, že je třeba něco udělat s ochranou hranic, ale proč to, to má zrovna financovat z rozvojové pomoci? Na to bych se chtěla zeptat. A druhá otázka. Máte nějaký přehled o těch miliardách eh, ve Fondu pro Afriku? Kolik peněz z toho vlastně jde skutečně na skutečnou rozvojovou pomoc a na to řešení těch základních příčin migrace? A kolik peněz jde na tu migraci obecně? Nedávno jsem například četl, že 35 milionů bylo dáno eh, egyptskému námořnictvu, aby se eh, vytvořila eh, ochrana námořní hranice Egypta a 35 milionů na takovéto věci, no já nevím, to by mělo jít z nějakého nějaké jiné části rozpočtu než rozvojové pomoci. Tak tady říkáte, musíme něco udělat v Africe, naše rozvojová pomoc a naše podpora se musí zvýšit, nejenom formou fondů, ale musíme také lépe využívat projekty a používat je pro tuto politiku. Ale pane komisaři, neměli bychom se na to podívat širším způsobem. To, co vy děláte na komisi, to je mnoho užitečné činnosti, a nepochybně školení lidí. Někteří lidé v Africe mají opět nějakou budoucnost, to je skvělé. Ale kde zde vidíme tu koherenci celkové evropské politiky, protože máme obchodní politiku, která je s tím často v rozporu. Máme zemědělskou politiku a rybolovnou politiku, která má negativní dopady na budoucnost lidí v Africe. Já jsem včera uvedl příklad, když jsme tady měli komisaře Tingera, že například z důvodu zemědělské politiky, kdy jsme zrušili mléčné kvoty a bylo příliš mnoho mléka, tak se z toho mléka udělalo sušené mléko a to se nyní veřejně skladuje a pomocí naší obchodní politiky se zbavujeme eh, toho sušeného mléka z velké části právě v Africe. A v nějakém dokumentu jsem četl, že cena mléka například v Nigérii je nějakých 8 až 900 ceva na litr, což je tedy místní měna. A u, to je tedy u mléka, které se vyrábí tam. A zatímco mléko, které se tam prodává, a které je vlastně vytvořené z naředěného našeho sušeného mléka, je 300 ceva, takže třetina. No a pak se divíme, že někteří zemědělci v Africe prostě nevidí svoji budoucnost v Africi, protože jejich mléko je příliš drahá, že eh, se vylidňuje venkov, že někteří farmáři v Africe odcházejí z vesnic do měst, protože na vesnici mladí lidé nemají budoucnost a když nemají tu budoucnost ani ve městěch, no tak se snaží vydat do Evropy. A to vlátí pro mléko, to platí pro kuřata, a produkty z kuřecího masa, které vyvážíme do Afriky. To také platí například pro další oblasti. Četl jsem nedávno o tom, že naše flotily rybolovné z Portugalska, ze Španělska, z Řecka, z Itálie jsou před Nigerií a Mauretánií a jsou vlastně takovou nekalou konkurencí vůči africkým rybářům. A pane komisaři, ano, Můžeme usilovat o rozvojovou pomoc, ale kde je tady koherentnost obecně v politice? Jakou možnost máte v rámci komise, aby komisař, který má v gesci obchod, který má v gesci zemědělství, rybolov, abyste ho vytáhl za uši a řekl mu tady něco špatně. Já se postarám o to, že to je jen opravdu taková kapka v moři a to mě, málo co vám dám, tak vy vlastně to mnohonásobně uh, berete Afričanům. Já si myslím, že se opravdu musíme postarat, aby peníze daňových poplatníků byly vynakládány dobrým a řádným způsobem. Děkuji. Děkuji, Barte. A nyní pan Schalafranka. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jsme tady proto, abychom s panem komisařem a jeho službami analyzovali absolutorium za rok 2016 a myslím, že budeme mít příležitost řešit eh, otázky, s nimiž nesouhlasíme, s komisaři, kteří tady vystoupí před náš výbor. Já si myslím, že údaje, které byly prezentovány, svědčí o zlepšení chybovosti a já si myslím, že všichni musíme být spokojeni s tímto pozitivním vývojem. Myslím si také, a říkal to tedy pan Servama, že nejde jenom o snižování chybovosti, ale jde také o to, aby politiky rozvojové pomoci dosáhly vytýčených cílů. A to si myslím, že to je logika a dynamika, kterou se v této chvíli řídíme a snažíme se ji uplatňovat pro příští rozvoj. Já mám otázku pro pana komisaře, než budu bohužel muset odejít. Je mi to líto, pane komisaři, ale máme hlasování, na které musím bohužel odejít, ale přijde mně důležité, abych řekl jednu věc. Vzhledem k těm dalším zodpovědnostem, které má Evropská komise v oblastech, jako je právě ta vaše, kde je velmi složité finanční řízení, kde jsou obrovské finanční zdroje, které máte k dispozici. Jak můžete disponovat a všichni samozřejmě známe ty problémy, které má evropský rozpočet, pokud je o zdroje. Takže jak je vám navýšen rozpočet, abyste mohl čelit těm svým novým zodpovědnostem? Nám na mysli to téma, o kterém se hovořilo dnes ráno. Souvisí to s tím, co říkal účetní dvůr. A to je pomoc na zmírnění dopadu migrační vlny v Evropské unii. To vyvolalo opravdu velký nárůst eh, potřeby finančních prostředků a já mám pocit, že vy jste nedostal další lidské zdroje na to, abyste mohl zpravovat mnohem větší finanční částky. Já bohužel nemohu vyslechnout vaši odpověď, ale musím tedy říci, že je to důležitá otázka, protože nemůžeme chtít zázraky pro zdravé finanční řízení, pokud nejsou k dispozici adekvátní lidské zdroje. A já si myslím, že ta zátěž v této oblasti, pokud je o migraci, je opravdu obrovská a myslím si, že komise by skutečně měla mít k dispozici dostatek lidských zdrojů, aby to mohla v této oblasti odpovědně řešit. Děkuji, pane předsedo. Uh, uh, Děkuji vám. Bohužel, pane komisaři, někteří kolegové musí nebo museli již odejít, ale přesto vás poprosím, abyste reagoval na tyto otázky. Děkuji vám za vaše otázky a za indikace, kam by směly směřovat rozvojové projekty a projekty spolupráce. Jenom stručně, EMRs a ony indikátory klíčového výkonu. Rád bych řekl nebo připomněl nám všem, že v listopadu týmy z DG NIR a DG DEVCO byly tady s vámi a opravdu se věnovali do všech podrobností tomu, co má vliv na celkový přístup k EMR, tak, aby to byly opravdu efektivní nástroje, které nám umožní konstantní monitoring a spolehlivost údajů napříč po celou dobu trvání konkrétních programů. Stejně tak, co se týká toho svěřeneckého fondu. Chtěl bych navrhnout, abychom zorganizovali, řekněme třeba, tematickou hlubokou diskusi o svěřeneckých fondech, tak abychom viděli, do jaké míry mohou tyto nástroje přispívat ke stávajícímu mixu rozvojové pomoci a do jaké míry opravdu potřebujeme svůj vlastní rychlý a cílený nástroj, protože někdy se podílíme na svěřeneckých fondech někoho jiného. Přispíváme do svěřeneckých fondů systému Spojených národů nebo Světové banky a daleko méně do našich vlastních operací a svěřeneckých fondů. Řekněme si tedy společně, co může a mělo by být nejefektivnější cestou ku předu, hlavně v kontextu víceletého finančního rámce toho příštího. To je velice důležité. Většina věcí v návrhu od vážených poslanců opravdu si zaslouží, aby se objevili v této diskusi o budoucím víceletém finančním rámci. Také jsme to hovořili o jednom z aspektů oné míry chybovosti, což bývá nedostatek dokumentů. Ano, zase měli bychom mít na paměti, že celkové financování rozvojové spolupráce a různé finanční nástroje se odehrávají a vykonávají v těch eh, nejnepředvydatelnějších a nejrizikovějších situacích v prostředí v našich partnerských zemích napříč celou zeměkoulí. To znamená, že nedostatek řádné dokumentace nebo nějakých databází, víte, to není totéž jako když financujete zemědělskou politiku nebo politiku soudržnosti v EU. Rozdíl oproti Gvineji, Bissau nebo některému jinému místu na světě je opravdu značný a proto je to opravdu důležité, jak někdo z poslanců navrhl, je důležité, abychom pracovali na jistých přísnějších liniích, které by nám umožnily standardní procedury, kde by třeba nároky na dokumentaci byly méně přísné, abychom se mohli těm nedostatkům co možná vyhnout. Samozřejmě, že je důležité myslet i na všechny ostatní dimenze rozvojové pomoci. My jsme to v tom novém evropském koncenzu pro rozvoj definovali jako hnací motor rozvojové pomoci, jako vše překlenující dimenzi, která umožní nejenom implementaci jednoho osamělého cíle udržitelného rozvoje, ale umožní to růst, rozvoj, rozvoj mládeže a bude to mít e, dopad na všechny. Mládež je velice důležitá. Třeba příští rok v listopadu budeme mít eh, summit v Abidžanu mezi EU a Africkou unii a budeme se soustředit na investice do mladých lidí. Jak víme, to je cesta dopředu, tentokrát v Africe, ale obecně je to cesta ku předu. Musíme všechny rozvojové projekty navrhovat a mít přitom vždycky na mysli mládež, zahrnutí mladých lidí do ekonomické, sociální a politické perspektivy té které země. Teď jsme také nastartovali nový instrument, nový nástroj, eh, plán externích eh, investic. To je doprovázející nástroj Evropského fondu udržitelného rozvoje a s využitím těchto nástrojů chceme využít spolupráce soukromého sektoru na rozvoji partnerství. A proto je to důležité, aby tento nový nástroj také mohl měřit dopad, abychom věděli, do jaké míry přispívá k odstraňování prapůvodních příčin nelegální migrace, do jaké míry přispívá k růstu a rozvoji v partnerských zemích EU. Proto tedy vidíme, že ten výsledkový rámec, který jsme vypracovali, byl velkým krokem dopředu. Měli bychom přestat počítat peníze, které investujeme do rozvojové spolupráce. Opravdu měli bychom se podívat na výsledky, na to, co to přineslo. nejenom čísla na straně peněz, ale také čísla na straně těch, kdo profitovali z našich projektů. V roce 2015 jsme začali s tímto přístupem orientovaným na výsledky a teď jsme to zahrnuli do naší výroční zprávy. Je to jedna z prvních brožur, kterou jsme zveřejnili a hovoříme o lidech, kteří mají přímý prospěch z našich programů. Vždycky se hovořilo o miliardách, dvě miliardy eur na ten program, onen program, ale nikdo, hlavně v těch zemích našich rozvojových partnerů, nemá vlastně představu, co taková miliarda je, ale když řeknete, že je to milion třista tisíc lidí, kteří přímo mají prospěch z programu který třeba je spojen s bezpečností potravin a výživou, nebo 35 milionů dětí eh, mohlo nastoupit do základních škol. To je přesně ten rámec, který bychom chtěli dále rozvíjet s vámi, s Evropským parlamentem, s výborem pro rozpočtovou kontrolu. A proto soustředit se na výsledky je další krok dopředu, který hodláme učinit. k těm operacím svěřeneckého fondu ve vztahu k migraci, tak tady zaznělo, že část těch operací ve svěřeneckém fondu podporuje pohraniční kontroly místo toho, aby třeba se snažilo zabránit migrantům v odchodu ze země původu nebo zabránit jim v tranzitu do sousedství. Ale když se podíváte na skutečný obsah eh, těchto projektů svěřeneckého fondu, tak byste viděli, že se nejedná o financování pohraničních kontrol nebo vojenského vybavení pohraniční stráže nebo vybavení partnerských zemí. Jedná se o zprávu hranic, jedná se o, vzdělávání a školení a vůbec o umožnění toho managementu hranic, což souvisí s otázkami míru a bezpečnosti v našich partnerských zemích. Proto bych to neviděla, tak, že když eh, vidíme migraci nebo projekty, které jsou projekty rozvojovými a které reagují na nelegální migraci v zemích jejich původu. Tady bych neměl pocit, že dochází k nějaké divergenci peněz. Je to stejné jako koheze. Menší míra chudoby znamená zároveň zmírnění migračních toků. To znamená, že větší rozvojový dopad znamená menší migraci. To propojení mezi rozvojem a migrací je opravdu důležitou součástí všech rozvojových programů. A dohody o ekonomickém partnerství a obchodní politika, lepší politická koherence rozvoje. Ano, tady máme co dělat, máme, musíme to rozpracovávat, teď eh, ta politika je velice relevantní ve vztahu k rozvojovým zemím a našim partnerům. Obchod je jednou ze součástí. Máme nebo snažíme se vytvořit síť eh, dohod o ekonomickém partnerství, eh, dohoda z kotonu v té oblasti afrických, pacifických a karibských zemí. Řekl bych, že tady máme převrácené priority ve vztahu k této dohodě. Ty dohody jsou vnímány jakože se věnují celním a tarifním otázkám a jenom volnému obchodu, ale náš přístup, náš koncept je takový, že dohody o ekonomickém partnerství by primárně měly přispívat k lepší výrobě, eh, odpovědnějším hodnotovým řetězcům v našich partnerských zemích, tak, abychom jim umožnili, aby měli kvalitnější zboží pro obchod, zboží s větší přidanou hodnotou. Jde o to zlepšit eh, regionální ekonomickou integraci i politickou integraci v různých částech Afriky, nebo pacifické, pacifické karibské oblasti. Teprve tehdy, až dosáhneme těchto cílů, budeme mít efektivní ekonomicko-obchodní režim a netarifní přístup na evropské trhy nebo na trhy našich partnerů. Proto naprosto souhlasím s tím, že fair trade, spravedlivý obchod, je hnacím motorem rozvoje, ale měli bychom to vidět v tomto kontextu industrializace, výroby zodpovědných hodnotových řetězců. To by mělo být v této dimenzi na prvním místě. Ještě abych se vrátil celkově k hraniční kontrolám, ke zprávě hranic a vývoji v oblasti uh, migrace, mír a rozvoj. Když se podíváte na všechny naše rozvojové nástroje, na nástroje míru a bezpečnosti, tak 96 všeho našeho financování je oficiální rozvojová pomoc. To je hodně. 96 všech nástrojů je skutečná rozvojová pomoc. Rádi bychom to zvýšili, zvýšili tento podíl, ale dokonce i dnes už ani nemůžeme hovořit o tom, že by rozvojové peníze byly odkláněny na jiné účely, protože jinak bychom tak vysokého procentuálního podílu dosáhnout ani nemohli. V příštím víceletém finančním rámci možná budeme také muset víc směrovat své nástroje, protože dnes máme 6 až 60 miliard v tom stávajícím víceletném rámci na rozvojové humanitární projekty v EDF a máme 15 různých fragmentovaných nástrojů, takže bychom se měli zamyslet i nad tím, jak to víc usoustředit, co se týká počtu nástrojů a e, vůbec celkové té finanční kapacity, kterou bychom měli disponovat. A poslední věc, lidské zdroje, zase 660 a 30, to je 90 miliard, 96 miliard z rozvojové, humanitární, pomoci, pomoci míru a bezpečnosti. To bude implementovat celá řada našich kolegů z generálního ředitelství pro služby, ale my nejsme rozvojová agentura, my neimplementujeme většinu těch programů přímo, proto musíme mít partnery, musíme pracovat na svém partnerství tady v centrále v Bruselu a samozřejmě na těch zahraničních delegacích pracuje spoustu kolegů na managementu a na správě finančních zdrojů pro rozvoj. Počet těch lidí klesá a proto bych opravdu rád zvýšil efektivitu našeho personálu i našich zdrojů. A my nepředpokládáme, že bychom mohli byť jen pomýšlet na zvýšení počtu personálu, na implementaci projektů, protože velký počet nástrojů, které máme, to v té oblasti zatím neumožňuje. Děkuji. Thank you, Děkuji vám, pane komisaři, za vaši detailní odpověď na dotazy kolegů. Možná bychom nyní mohli dát opět slovo účetnímu dvoru. pak pan Zale bude mít poslední slovo. Děkuji. No, na naši adresu nezaznělo příliš mnoho otázek, ale jedna věc, kterou bych rád e, zmínil, řada otázek se věnovala tomu, že bychom měli jít více směrem toho výkonnostního fin- eh, rozpočtování a to je něco, čemu vyzývá účetní dvor řadu let, ale myslím, že komise jde a eh, touto cestou také díky vůli Evropskému par- Evropského parlamentu, to je důležité. Děkuji za uh, vaše vystoupení k těmto kapitolám i za další vystoupení. Pan Zeller, prosím. Mikrofon. Děkuji. Mirku, a děkuji panu komisaři za jeho vystoupení. Celá řada bodů, které jste, pane komisaři, zmínil, opravdu padají u nás na úrodnou půdu v souvislosti s otázkou spolupráce a dalšího utváření e, této politiky. Nedivte se, že jsme se ptali tolik na rozvojovou spolupráci. Chápejte to jako pozitivní signál signál, že rozvojová politika, rozvojová spolupráce je čím dál tím více chápána jako důležitá oblast politiky. V minulosti, třeba v Německu, to bylo tak, že pokud jste měli ve vládě ještě někoho, komu jste museli dát nějakou funkci, tak se stal ministrem pro rozvoj. Myslím, že to se teď opravdu výrazně změnilo. Poté, co mnozí museli zjistit, že nežijeme někde izolovaně na ostrově, ale že to, co se děje v okolí Evropské unie, čím dál tím více má i vliv na naši budoucnost. A že zde je zapotřebí mnohem užší spolupráce, zvláště s jednotlivými státy a národy Afriky, Asie, Blízkého středního východu. Domnívám se, že parlament vám zde bude dobrým partnerem. Otázka svěřeneckých fondů a združování opatření a lepší viditelnosti, to už jste zmínil. Ta myšlenka větší flexibility není špatná, aby peníze z dlouhodobých opatření, kde třeba ta potřeba není tak velká, byly vyňaty a tak, abychom mohli krátkodobě zareagovat na určité krátkodobé výzvy a lépe tedy zacílit prostředky ale další věc v souvislosti s e, rozvojem svěřenských fondů spočíval v tom, že zde měly přijít další finanční zdroje od dalších e, dárců, nejenom od e, evropského rozpočtu, a dvou, tří členských států, které byly ochotny přispět. I něco dalšího by mělo být základem financí ve svěřenském fondu. A tam je ještě velká rezerva. A až na ty původní přísliby financování už toho nepřišlo moc. A svěřenské fondy potřebují také správní kapacitu a správní personál, které na sebe vážou. A jak to tak v té zprávě bývá, Často se pak ten vlastní cíl ztrácí ze zřetele a zpráva spravuje sebe samu a to by se u těch svěřenských fondů dít nemělo. Výroční zprávy o činnosti by pro nás opravdu měly být nástrojem pro měření úspěchu. V některých těchto zprávách Eh, delegace EU, které jsem četl, se poukazovalo na to, že v delegacích EU není dostatek proškoleného personálu, tak aby projekty eh, řádně kontrolovaly, které se odehrávají v rámci rozvojové pomoci. Například tam, kde poskytujeme rozpočtovou pomoc, budget support, ve výroční zprávě o činnosti generálního ředitele se všechny výdaje týkající se mezinárodních organizací, agentur a podobně hodnotí jako vysoce rizikové, zatímco budget support dostal hodnocení nízkorizikový. Z hlediska dodržování postupů to je možná oprávněné, ale jestli opravdu dosahujeme toho, čeho chceme dosáhnout tou rozpočtovou podporou, protože to se pak stane součástí rozpočtu těch daných e, zemí, které čerpají tuto rozporu, to je pak na někde jinde. Když jsem přímo na místě v těch zemích a ptám se, co tady konkrétně vlády udělaly s těmi penězi, které dostaly v rámci rozpočtové podpory, tak pracovníci z delegace EU mě často jsou schopni informovat pouze velmi omezeně, protože o tom nemají dostatek informací, takže myslím, že zde je potenciál ke zlepšení. A v neposlední řadě a pan předseda mi to snad ještě dovolí, abych hovořil další dvě minuty. Vy jste zmiňoval e, zprávu hranic, border management. I tady si musíme dát pozor, abychom nechtěli něco pozitivního a dosáhli pravého opaku. Já jsem tam viděl takovou Viděl jsem v Čadu zprávu hranic a my jsme vynaložili mnoho prostředků na to, aby na hranicích vznikly hraniční stanice pro pohraničníky. Bylo vyrobeno také 12 speciálních eh, lodí pro Čadské jezero, aby byly schopné také jezdit po příslušných řekách, kde je rovná úroveň hladiny. No dobrá, ale v jeho západě Čadu lidé prostě chovají dobytek a byli zvyklí, že v Majdu Guri prodávají svůj eh, dobytek, což je v severovýchodě Nigérie a tu cestu měli vždy volnou. Ale teď jsou tam hraniční kontroly a ta cesta je uzavřená tím způsobem, že ti vojáci, protože Čad je jako stát bankrot, tak ty vojáci dostávají velice nepravidelně mzdu, takže ty peníze, které nedostanou od státu, Eh, si teď vybírají na těch eh, farmářích, které se snaží po té cestě eh, dostat na prodej toho dobytka. A 160 tisíc lidí z oblasti Českého jezera bylo přesídleno, aby vojsko tam mohlo působit proti Boko Haram. A těch 160 tisíc lidí teď žije ve vesnicích, kde jsou ti původní obyvatelé. A možnosti zemědělské výroby zatím pro ty mí- původní místní dostačovaly, ale nyní po té změně už nedostačují. A to také musíme zohlednit a musíme se snažit zde eh, pomocí programu Resilience bránit vznikajícím konfliktům. Ale také musíme těm lidem dát možnost, aby díky zlepšeným metodám zemědělství zajistili obživu všem a zajistili také školní docházku. Zároveň chceme podpořit ty státy, aby byly schopny schránit sami sebe při boji proti terorismu. My jste zmiňoval, že neposkytujeme vojenskou pomoc. V Džameně jsme financovali velké školické středisko pro bezpečnostní síly Čadu. Tam úžasné budovy, vlastní zásobování energie je tam vlastní slunečná elektrárna ale minister vnitra nám řekl, já potřebuji také střelnici, potřebuji výzbroj, výstroj i v té vojenské oblasti, no ale to my z rozvojové eh, pomoci zafinancovat nemůžeme, no, takže ono to tam sice je, ale nikdo se tam momentálně neškolí, protože nemají s čím. Takže eh, zamysli se, než začneš myslet, to je opravdu myšlenka, která je zde na místě. Měli bychom zvážit, jak eh, zlepšit tedy tu spolupráci. Ale vy už jste zmínil ta témata, kde i v rámci příštího víceletního rámce chceme spolupracovat. My jsme vám položili ještě detailnější písemné otázky. Já vám nejprve nyní chci poděkovat za váš výklad a Rád vám přislíbím, že v našem výboru pro rozpočtovou kontrolu máme zájem na tom, aby rozvojová pomoc měla významné místo, mohla pracovat kvalitními metodami a byla také, měla by být také náležitě rozpočtově vybavena. Děkuji. Děkuji, pane Celere, za závěrečná slova. A nyní uzavřeme tento bod a přestoupíme k bodu číslo 13. A toto je 8, 9, 10 a 11 ERF, udělení absolutoria. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po této podrobné diskuzi o předcházejících kapitolách mohu být poměrně stručný. Evropské rozvojové fondy financují spolupráci se zeměmi AKT a zámořskými územími už 16 let dnes náš názor na spolehlivost tohoto fondu a regulárnost jeho využívání je pozitivní. Pokud jde o legálnost a pravidelnost plateb, tak eh, odhadovaná úroveň chyb pro platby je 3,3 což je mírně nižší než minulý rok. Pokud jde o rozpočtovou podporu a operace více dárců, ty jsou tedy vyloučeny z této kapitoly a v tomto případě bude odhadovaná chyba o 4,4 z 143 transakcí, které jsme monitorovali, tak 26 měly kvantifikovatelné chyby. Ve dvou případech z těch 26 měla komise dost informací na to, aby mohla předcházet, odhalit eh, tyto chyby a opravit, ale tyto informace nebyly využity. Ty transakce v několika případech byly také předmětem dalšího auditu ale ten neodhalil eh, ty chyby, které jsme potom odhalili my. 32% je způsobeno nesouladem eh, s pravidly výběrových řízení. Našli jsme případy, kdy kontrakty byly uděleny bez eh, výběrového řízení nebo nebyl dodržen princip transparentnosti a rovného zacházení při výběrovém řízení. V roce 2016 DG Devko a jeho generální ředitel rozšířili výhrady, nebo tedy rezervace na granty odhadované pro tedy nepřímý management a to je v souladu s našimi doporučeními, jak v této zprávě, tak i v těch předcházejících. Pokud jde o reziduální chybovost, eh, tak eh, tam odhadujeme, že chybovost je pod Prahem významnosti 2%, více než polovina těch eh, výdajů je však pořád ještě předmětem výhrady. Děkuji. Nyní pan komisař, reagujte prosím, a potom požádám zpravodajku, aby se vyjádřila. Thank you very much. Děkuji, vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený zástupče Evropského účetního dvora. Rád bych poděkoval paní Kapel za to, že předložila zprávu Evropského účetního dvora o Evropském rozvojovém fondu. Jsem velmi rád, že většina těch doporučení účetního dvora z minulých let byla uplatněna. A to tež platí pro letošní doporučení, které komise také přijímá také uděláme maximum pro to, abychom je také uplatnili. Fakt, že nejpravděpodobnější úroveň chybovosti klesla z 3,8 na 3,3 je z velké části díky předcházejícím doporučením účetního dvora jimž se řídíme, abychom zlepšili kontrolní systémy komise. Znovu opakuji, že jsem odhodlán dále snižovat chybovost, a to přes složitý kontext, ve kterém pracujeme. Jak jsem slíbil, rád bych se vrátil eh, k výhradě o řízení afrického mírového nástroje. Proč je to důležité? Protože, jak jsem také říkal, Mír a bezpečnost nebo jeho nedostatek mají velký dopad na naše rozvojové úsilí a výsledky. Rozhodli jsme se tedy, že zachováme tuto výhradu, protože přes velký pokrok pořád ještě některé riziko přetrvává. Pracujeme blízce, nebo tedy úzce s, Africk- s Komisí Africké unie, abychom překonali chyby, které byly odhaleny při kontrolách a bereme velmi vážně cestovní mapu s doporučeními, abychom co nejdříve prošli hodnocením pilíře. Mezitím jsou dále implementována zmírňující opatření, aby se řešily nedostatky odhalené při posledním hodnocení, především pokud jde o účetní systémy a výběrová řízení. Tato opatření zahrnují schvalování ex ante plánu pro výběrová řízení, postupy při udělování smluv, kde není možno tedy předkládat námitky, platby pouze po pozitivních výsledcích auditu a posílené monitorovací mechanizmy. Dámy a pánové, naše spolupráce v rámci ERF je velmi efektivní. Zaměřujeme se i nadále na poskytování a dosahování pozitivních výsledků. Budeme i nadále zlepšovat strukturu, abychom měli co nejlepší řízení a reporting. Děkuji ještě jednou za vaši podporu a konstruktivní příspěvky. Děkuji a nyní zpravodajka paní Kapel. Děkuji a chci srdečně poděkovat zástupci účetního dvora a také panu komisaři. Letos opravdu vítáme ve zprávě snížení chybovosti a to je dané tím, že doporučení účetního dvora zohlednila komise při zpracování tohoto fondu a při řízení. Už jsme slyšeli, že chybovost se snížila na 3,3%, že se auditovala 143 položek a vlastně jenom 26 transakcí bylo kritizována jako chybových a že ta chybovost je nyní třetinová. Pan komisař už to zmínil, je to na základě nedodržení zadávacích podmínek a právě tady musíme začít obecné zlepšení dohledu, což účetní dvůr eh, doporučuje, ale také monitoring zaměřený na výsledky a, jak říkal pan komisař, exaktní ex ante přijímání zadávacích plánů. Musíme podporovat prostě ty nástroje, které sníží tento nedostatek, nedodržování pravidel, pak se chybovost dále sníží a příští rok možná budeme konstatovat ještě lepší výsledek. Obecně ten fond eh, čekají velké změny v příštím eh, období, protože bude spadat po víceletý finanční rámec po roce 2020 to bychom zde možná neměli řešit dnes, ale měli bychom na to vždy pomýšlet, protože to bude znamenat změnu. Musím ale říci, že ten fond je teď ten nejvýznamnějším nástrojem pomoci v rámci rozvojové pomoci ve spolupráci se zeměmi AKP i zámořskými oblastmi a výsostnými územími a že ten fond má i dnes už řadu nástrojů, které jsou nesmírně důležité pro ty dané země to znamená to nevratné pomoci a poskytování půjček a kapitálu pro soukromý sektor. Důležité v této souvislosti, už to zde dnes opakovaně zazdělo, je to, že efektivita, účinnost vynakládání prostředků z tohoto fondu se musí posílit a koherence mezi politikou a rozvojovou pomocí obecné společenské cíle, cíle ochrany klimatu a cíle migrační, ty je třeba uvést eh, do vzájemných souvislostí. Pan komisař zde dnes zmiňoval ten svěřenský fond a jak je důležité, aby intenzivněji ty prostředky využívala i ochrana hranic a řízení hranic je významný nástroj pro podporu míru a bezpečnosti. A ten fond tímto také odpovídá na dnešní relevantní společensně politické cíle, rovněž oblasti migrace a projekty týkající se migrace jsou nesmírně důležitým aspektem. Domnívám se, že na to bychom se měli intenzivně zaměřit. Už loni ve zprávě se tím zpravodaj zabýval, ale ten problém se nezlepšil. Potírání chudoby, zvláště v souvislosti s migrací, je téma, které musíme prioritně řešit. A musí to být také zásadní aspekt té letošní zprávě. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, chcete zareagovat na něco, co zaznělo? No, pan Zdechovský. Prvně účetnímu dvoru Eh, paní zpravodajce i panu komisaři, že je tady osobně, osobně dneska přítomen. Myslím si, že, že i to, jak jsem dneska připravil na naší debatu, ukazuje o vysokém standardu této komise a jsem rád, eh, byl bych rád, kdyby takto chodili k nám komisaři vždycky připravení na tento výbor. K tomu, co tady padlo, se už asi nebudu vyjadřovat. Vrátím se spíš k těm závěrům Evropské komise, eh, eh, Evropského účetního dvoru a eh, k otázkám Evropské komise, které je potřeba tady, potřeba tady znovu zmínit nad třeba využitím peněz z tohoto fondu bychom měli opravdu mít přísnou kontrolu, protože jsou to zrovna tyto případy, kdy dochází třeba k chybovosti nebo nedoložení výplatních pásek k tomu, aby eh, byla eh, tato skutečnost zneužita eh, a používána vůči Evropské unii. Dále, pokud se podíváme na výsledky z roku 2016, je jasné, že se opakují stále stejné problémy. My tady pořád vidíme několik let a to, kdyby jsem vzal tuhle tu zprávu a srovnal ji se zprávou z minulých let, tak máme pořád stejná témata, které se tady objevují. Já jsem podrobně četl. Tady je třeba napsáno, že nebyly příjmy ERF zatíženy e, významnou mater, e, materiální mírou chyb. To nebyly ani v minulosti, ale byly tady zatíženy prostě takovýma chybama, že nejsou dokládány některé z dokladů. Je to, a to prostě není možné. Nemůže někdo nepředložit výplatní pásku Eh, auditnímu orgánu prostě eh, lidí, kteří jsou z projektu placeni. A to si myslím, že je potřeba výrazně zept, eh, změnit. Proto se chci zeptat komise, a myslím si, že, že už to udělala paní zpravodajka, do jaké míry a jakým způsobem plánuje zlepšit, mm, zlepšit kroky k tomu, aby se právě efektivnost kontrol zvýšila a snížila se chybovost. A pak bych se chtěl zaměřit ještě na jednu věc. Osobně souhlasím s doporučením účetního dvora o tom, že komise by se měla více zaměřit na detailnější testování údajů u operací týkající se projektů. Dále je potřeba monitorovat dál e, staré smlouvy, jejichž platnost vypršela a jejichž počet by měl být e, proto rozhodně snížen. Eh, proto je pro mě trošku šokující eh, eh, počet nebo množství způsobilých výdajů, které vznikly, ale příjemci je zatím nevykázali. Komise odhaduje, že je to až 3 miliardy 903 milionů euro. Chtěl bych se teda zeptat komise, jak je to možné a zdali v této, v této oblasti zvažuje nějaké konkrétní kroky. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pane komisáře, chcete zareagovat na toto dvě vystoupení? Yes, thank you very much. Ano, děkuji. Vážený pane předsedo. Pokud jde o ERF, Evropský rozvojový fond, některá z těch témat, které diskutujeme, jsou poměrně relevantní pro implementaci našich projektů v rámci ERF. Platí to pro rozpočtovou podporu, také pro operace financované ze svěřeneckých fondů, protože velká část svěřeneckých fondů pochází z rezervy ERF. Proto bychom rádi se ještě více než dříve zaměřili ve svém úsilí na pokrytí, já bych řekl, té poslední míle při snižování chybovosti v ERF. Je to vyšší než v rozpočtových projektech, ale právě proto jsme na úrovni DG vytvořili a přijali akční plán, který bude reagovat na doporučení Evropského účetního dvora. A toto je náš způsob, jak snížit chybovost na úroveň která by tedy byla pod Prahem významnosti, což je tedy rozhodně naším cílem. Pokud jde o některé akce financované v rámci ERF, vidíme, že zkušenosti, které máme v rámci ERF, svědčí o tom, že díky flexibilitě by se dalo postupovat mnohem volněji, pokud jde o přípravu těch jednotlivých projektů, protože v ERF máme zhruba 20 z těch eh, celkových asi 30 miliard eur tak máme asi 20 rezerv, které by mohly být flexibilněji využity pro řešení nových výzev a nových priorit. Takže to předběžné programování na počátku víceletého finančního rámce nepokrývá všechny dostupné zdroje. Takovouto flexibilitu bychom rádi měli v příštím víceletém finanční rámci. Především pokud využijeme tu možnost, kterou by komise ráda implementovala, chceme jít cestou rozpočtování ERF v rámci příštího víceletého finančního rámce. To je jeden z aspektů našich akcí v rámci ERF. A další souvisí s tím, že jsme také poměrně flexibilní v rámci těch předem naprogramovaných národních indikativních programů pod ERF. Například teď jsme měli ten tragický dopad eh, hurikánu v karibském regionu a velmi brzy budeme schopni nejen odpovědět cestou naší okamžité humanitární pomoci, ale také budeme moci na pomoci trvalé obnově z rezerv ERF. Tím že přesměrujeme ty národní indikativní programy tak, abychom se zaměřili na ty nejvíce postižené regiony a také vyčleníme určitou část na rozvojové akce v souvislosti s touto katastrofou. Chceme mít tuto úroveň flexibility v našich programech, které budou součástí nástroje naplánovaného na příští víceletý finanční rámec. tak to vidíme nejlepší možné využití ERF. Je zde řada věcí, které musíme vzít v úvahu, když budeme konečně rozhodovat o rozpočtování ERF. Ale skutečně vidíme, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu a Evropský parlament obecně budou důležitým partnerem při hledání cesty k tomu, aby ERF, pokud bude narozpočtován v příštím víceletém finančním rámci, aby si zachoval svou celkovou kapacitu, svou celkovou sílu a svou celkovou flexibilitu, aby byl využit tak, aby měl co nejlepší dopad při dosahování našich rozvojových cílů. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Pane Itale, chcete ještě reagovat? Ano, děkuji, pane předsedo, jen stručně k tomu, co říkal pan Zdechovský ohledně toho, že potřebujeme velmi přísné kontroly, jinak je zde možnost podvodu. Já s tím plně souhlasím. Ale jak to můžeme udělat? A to je můj osobní názor spíše než názor účetního dvora. Potřebujeme audity na místě. Pokud to kontrolujete pouze od stolu, tak to nestačí. My potřebujeme dělat kontroly na místě, protože tak můžeme omezit eh, podvody a nelegální výdaje. Nestačí pouze studie od stolu sama o sobě. Naše zpravodajka paní Kapel? Ano, ráda k tomu něco dodám. Já si myslím, že ty kontroly na místě on-spot jsou velmi důležité, hlavně v souvislosti s tou velkou mírou rozpočtových eh, podpor. 24% podpor poskytuje Evropský rozvojový fond. A tady bych se zeptala ještě pana komisaře, zda komise přijde s nějakými opatřeními, anebo zda se ta rozpočtová podpora v rámci ERF bude omezovat, ale zároveň zůstane ta míra flexibility. O tom jste hovořil a to je důležité, aby se dalo reagovat v případě krizí, jako byly ty hurikány v Karibiku. To je přece důležitý úkol rozvojového fondu. Vidíte možnost omezit ty rozpočtové pomoci a zároveň si zachovat tu flexibilitu? Pane komisaře, byl byste tak laskav a odpověděl? Ano, flexibilita ERF je důležitá součást tohoto nástroje a my ji rozhodně chceme zachovat. Ale tohle je obecná věc, to je v podstatě trvalá otázka zachovat flexibilitu podle finančních nařízení, na kterých se spolu podílí i parlament, zachovat flexibilitu, ale zároveň zachovat celkovou kapacitu, abychom měli transparentní a dobře auditované operace ze svěřeneckého fondu. Ano, součást rozvojového fondu nebo modality z tohoto fondu a jeho implementace, to jsou projekty přímé rozpočtové podpory. My nebudeme zvyšovat podíl rozpočtové pomoci v ERF, tak je to zhruba 25 celého ERF, ale my bychom rádi zachovali tuto úroveň, ale zároveň zlepšili, zvýšili naši schopnost monitorování kritérií ex ante a ex post a zachování politiky s partnerskými zeměmi, i když kritéria, která jsou potřebná pro uh, každou vyplácenou dávku, pro každou splátku. Chci tedy zdůraznit spolupráci, že budeme definovat eh, finanční regulační rámec, který povede k tomu, že operace ERF mimo rozpočet i uvnitř toho rozpočtu a operace rozpočtové podpory budou více přizpůsobeny cílům, kterých hodláme dosáhnout. Ja, besten Dank. Guten Morgen, Herr Kommissar. Děkuji, pane komisaři. Hrozně se omlouvám, byla jsem na schůzce se 150 podnikateli. To není vždycky snadná věc. Pan Celer jako další. Děkuji, pane komisaři i za hodnocení ERF. Víme tedy, že ERF je omezený časově i, s regionál, i co do regionální působnosti. Je to jeden ze základů spolupráce se státy AKT. Je to následník dohody z Kotonu, ale v roce 2020 to vypadá, že s ním bude konec a nevíme, jak to bude s dohodou z Kotonu dál zda ERF v této formě dál bude existovat. Není to součást rozpočtu, je to cosi mimořádného, jak komise tedy vidí další budoucnost za A té dohody a za B eh, možností a prostředků ERF. Existuje nějaká perspektiva, že když by dohoda s Kotonu nepokračovala, takže by ty prostředky omezeně a omezeny i co do svého účelu, mohly vstoupit jako součást do rozpočtu EU. Myslím, že by to mělo pokračovat a mělo by to být k použití nejenom pro těch 72 států, které jsou součástí AKT, ale měly by být celkově součástí rozvojové politiky. O tom se ještě s členskými státy bude muset hodně diskutovat, ale potřeba by to bylo. Děkuji za tuto důležitou otázku. Naprosto souhlasím. V tuto chvíli nemáme jasnou perspektivu, nějaký jasný obraz, jak to bude s partnerským rámcem v době po kotonu. A nemáme obrázek o tom, jak bude vypadat rámec ERF po roce 2020, až skončí tento víceletý finanční rámec. Ale alespoň pro mě já jsem optimističtější, co se týká situace, až skončí dohoda s Kotonu. Mám pocit, že teď spolu s členskými státy, ale i s našimi partnery v oblasti AKT se blížíme možné perspektivě partnerství po kotonu. To je věc, která by měla zachovat eh, všechny důležité a cené části současných dohod, včetně těch částí, jako je právní stát a další věci, které chceme ve vztahu k partnerským zemím zdůrazňovat. Z pohledu komise e, přijde v prosinci návrh vyjednávacího mandátu na dobu postkotonu a bude tam jedna taková překrývající část dohody, která e, bude zachovávat tyto vztahy opírající se o hodnoty a pak ty tři další pilíře a tři regionální, jeden pro Afriku, jeden pro Pacifik, jeden pro Karibik. A tam budou ty konkrétní modality rozvojového a ekonomického a obchodního partnerství a politického partnerství s těmito třemi skupinami zemí. Ale co opravdu zamýšlíme, jednání o právním rámci bude drženo stranou finančních zdrojů, které nám budou umožňovat opravdu implementovat tu budoucí dohodu po Kotonu. To se týká otázky rozpočtu a ERF vzájemného vztahu. To je v podstatě nejdůležitější věc do budoucnosti. Musíme spolu s parlamentem a spolu s členskými státy diskutovat o tom, jak to bude s inkluzí ERF do rozpočtu? Zda by to bylo v souladu se všemi pravidly 1% pladeb a 1% HDP, 300 miliard, 30 miliard by pak přišlo do rozpočtu. Také bychom měli mít na mysli ten horní limit rozpočtu, stejně tak Brexit a jejich platby nebo neplatby. Do ERF to je důležitá věc. To jsou všechno věci, které budou muset být vzaty v potaz. A jak ty rozvojové nástroje se stanou nebo nestanou součástí rozpočtu a mohou být eh, uchovány jako příspěvek Máme tady těch žádná ceda 7 desetin procenta. GNI, tedy oba tyto prvky, máme tady výhled na dohodu v době po kotonu, stejně tak se jedná o finanční kapacitu, včetně ERF. Děkuji, tím jsme se dostali na Konec, pardon, ještě paní Ayala Sender se hlásí, omlouvám se. Ano? Je mi líto, my jsme měli velmi dlouhé hlasování v dopravním výboru. Já se opravdu omlouvám panu komisaři Mimicovi za to, že jsem tady nemohla být dříve. Mám jen dvě takové drobnosti. V nouzovém fondu pro Afriku ta část, do které tedy vstupuje ERF s poměrně velkým přínosem. By nás zajímalo, jak je to možno kontrolovat v rámci svěřeneckého fondu určité aktivity, které souvisejí například s kontrolou hranic a které v tom svěřeneckém fondu souvisí s policejními aktivitami a s represivnějšími aktivitami, než je tedy pouze, pouze ta rozvojová spolupráce, což tedy má být ten mandát ERF. Takže by nás zajímalo, jakým způsobem v okamžiku, kdy ten fond ERF se účastní tohoto svěřeneckého fondu, tak jakým způsobem můžeme kontrolovat, že ty aktivity, pro které se používá ten svěřenecký fond, nejsou v rozporu s mandátem a s cílem ERF. To je tedy první věc. A druhá věc, pokud jde o příspěvky do svěřeneckého fondu pro Afriku, tak tady vidíme, že v těch procentních podílech eh, členských států eh, jsou rozdíly, tak nás by zajímalo, jak to tam vypadá? Může se členský stát eh, podílet, řekněme, neomezeně a nikdo se neptá, proč? Jindy se určitě ptáme, proč má větší zájem eh, některá země než jiná. Tak jaké jsou tam eh, kritéria? Kritéria podílu členských států? Větší část, nebo větší podíl, menší podíl, v některém případě je to opravdu velmi nevyvážené. A pokud tedy ta větší či menší účast eh, souvisí s nějakou eh, specifickou kontrolou, s nějakým specifickým mandátem, protože některé země přispívají mnohem více nebo mnohem méně, ale obecně bych řekla, že se jedná tedy o to, že když je tam ten větší příjem, tak eh, jakými kritérii se to řídí? A pokud tedy komise má uh, nějaký limit, protože by mohla říci, nemůžete přispívat neomezeně, protože to by vedlo k nerovnováze v té přítomnosti a v účasti. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem to má komise vytýčeno. Děkuji. Yes, thank you very much for... Děkuji za tyto otázky těm operacím svěřeneckého fondu. Už jsme o tom diskutovali v minulém rozpočtu, ale jsou tady podobné věci. Kontrola hranic, management hranic, eh, placeno z operací svěřeneckého fondu. Ano, náš svěřenecký fond nefinancuje kontrolu hranic, border control v přísném vlastním smyslu slova. Je to spíš border management, tedy zpráva hranic. To bychom rádi podporovali v celé řadě našich partnerských zemí, ale snažíme se podporovat i takzvané soft capacities, ty měkké kapacity zprávy hranic, Nikoli v eh, ty tvrdé části, jako jsou vojenské a bojové kapacity našich partnerských zemí. Proto bychom rádi vždycky bedlivě sledovali fakt, že většina, když ne všechny, těch operací svěřeneckého fondu musí být takové, aby je bylo možno deklarovat jako oficiální rozvojovou pomoc. Tedy ta tvrdá kontrola hranic, tady bych vždycky řekl našim partnerům, aby se obrátili na členské státy a řešili to s nimi, nikoliv s námi v rámci těch operací svěřeneckého fondu, protože my opravdu to musíme mít jako pravidlo. Samozřejmě na základě smluv my nesmíme ani financovat eh, žádné vojenské bojové kapacity ani vybavení z toho rozpočtu, ale Nechceme to dělat ani ze svěřeneckých fondů a ani z operací ERF. Co se týká účasti členských států na svěřeneckém fondu, tak eh, na začátku to bylo takové obecné, dokonce jsme, eh, řekl bych, tlačili členské státy k tomu, aby se podíleli na ERF a ECI v tom svěřeneckém fondu, hlavně v tom pro Afriku. Ale je tady obecná výzva k účasti a nebyla na to úplně bohatá odezva od členských států, proporcionální k příspěvku. Příspěvek EU do Svěřenského fondu je daleko nesrovnatelně větší než příspěvek členských států. Někdy jsme dostali odpověď, my se bez tak podílíme na svěřeneckém fondu, protože to byly jejich peníze, které přistály v ERF nebo v rozpočtu. Takže teď máme trochu lepší přístup, přístup Rádi bychom měli lepší přístup s členskými státy a rádi bychom koordinovali a diskutovali s členskými státy, jak se mohou podílet ne na nějakých obecných platbách a příspěvcích do svěřeneckého fondu, ale jak mohou přispívat na ten specifický, konkrétnější program, který pod tím svěřeneckým fondem běží. Třeba jsme vyvinuli ten program s Mezinárodní organizací pro migraci v Libii, Nigeru a Čadu, kde pomáháme s dobrovolnými návraty uprchlíků, kteří se zasekli v této oblasti a snažíme se je integrovat do ekonomického a sociálního života v jejich zemi. Tento specifický program se specifickou organizací a partnery by mohl být a ostatně už je lepším rámcem a je součástí toho svěřeneckého fondu a pak jsou členské státy ochotnější se na tom podílet. Podílejí se konkrétněji na konkrétnějších programech a to může zvýšit podíl účasti členských států na svěřeneckém fondu. Děkuji. Chce ještě paní zpravodajka nakonec, nebo budeme jinak pokračovat? Ještě krátce, když dovolíte, musí být naším cílem, aby ta chybovost, kterou účetní dvůr dneska letos oznámil jako nižší 3,3, my tedy musíme Eh, zajistit lepší monitoring, lepší pravidla zadávání zakázek. Je potřeba využít všech nástrojů, to je cíl, ale zároveň je třeba zachovat flexibilitu. Máme tady velké výzvy, dvě velké výzvy pro ERF, to je změna ve finanční oblasti v novém víceletém finančním rámci po roce 2020 a potom následnictví v době po smlouvě po kotonu a nadále je třeba se soustředit na to omezování oné míry míry chybovosti a těšíme se na spolupráci. Neberte to, pane komisaři, jako výhrušku, berte to jako vlídnou nabídku. Další bod pořadu jednání. To je výměna názoru z EIB, z ověžování prostředků v rámci ERF, takže vítám zde zástupce EIB a máte možnost vystoupit. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi poděkovat za možnost zde před vámi dnes promluvit a poskutnout vám přehled eh, aktivit EIB v regionu AKT. Zvláště se zaměřujeme na to, co jsme tady odvedli v roce 2016. Naší hlavní prioritou v daném regionu jsou mnohé a já bych se zaměřil jenom na ty klíčové oblasti banky a investiční facility, což je rozvoj soukromého sektoru, infrastruktury, klimatické aktivity, tam jsme se zavázali navýšit půjčky o 35 do roku 2020. Pak je tu regionální integrace. A to všechno jsou cíle, kterých se snažíme dosáhnout u toho obrovského významného cíle a tím není nic menšího než snižování chudoby. Čistě kvantitativně za to loňská aktivita byla relativně stabilní, když to srovnáme s rokem 2015. Bylo zde mírný eh, pokles 936 milionů v roce 2015, 765 milionů v roce 2016, ale to bylo vykompenzováno signifikantním návrhem, eh, nárostem slaných prostředků od 1,5 miliard 2015 do, na 1, se navýšilo v roce 2016. A a 947 milionů reimbursements byly také vyšší než v roce předchozím. Když se podíváme na portfolio operací, které jsme podpořili, tak zjistíte, že ta velikost individuálních projektů se snížila. Takže navzdory tomu, že se snížil počet těch podepsaných eh, eh, záležitostí, tak jsme měli stabilních 29 eh, projektů mezi EIF facilitou a financování z obálky vlastních zdrojů. Signifikantně se e, zvýšilo využívání obálky zvané Impact Financing, kde zde jsme podpořili loni 11 projektů v rozsahu 97 milionů, což je opravdu rekordní částka. Jistě si vzpomenete, že tato obálka vznikla v roce 2014. A tato obálka se tedy využívala intenzivněji než v minulosti, a to proto, že to je dané s tím eh, rozvojem AKT migračního balíčku, který vytvořila banka v září 2016. A to, myslím, nejlépe ukazuje adaptabilitu a flexibilitu. AF. E e, jde o zaměření se na ty prapůvodní příčiny migrace, zvláště v oblasti subsaharské Afriky. A poukázal bych na rozsah úsilí. Je to 300 milionů dalších zdrojů, které kombinujeme do té obálky Impact Financing. To nejsou nějaké nové zdroje z evropského rozpočtu nebo členských států, ale je to vlastně výsledek vlastně to opakovaného využívání finančních toků, které se vracejí do té obálky a používají se na další projekty. Dále jsme alokovali 500 milionů v investiční facilitě do veřejného sektoru a kroku veřejného sektoru zacílených na migraci, kdy se to z dvou milionů eh, zvýšilo na půl, Ty již aktivované balíčky znamenají, že se opravdu rozvíjí příležitosti v eh, základních službách, zaměřuje se také na mládež, na ženy a zaměřujeme se na takové země, které jsou zdrojovými zeměmi migrace, transitními zeměmi anebo cílovými zeměmi migrace. Některé projekty, které už jsme podep- kde už jsme podepsali smlouvy v rámci projektu, dovolte mi zmínit jenom několik z nich, abyste si udělali takový obrázek, představím tři z nich rozvoj telekomunikační sítě na venkově v Kamerunu a Demokratické republice Kongo. Tento projekt má umožnit mobilní připojení asi 3,6 milionům lidem v této zemi při využití eh, inovativních řešení, zvláště založených na solární energii. A to opět v země, na kontinentu, kde na 300 milionů lidí nemá přístup k úplně základním mobilním technologiím. Druhá iniciativa, kterou zde chci eh, zmínit, je tzv. Boost Africa Initiative. To je společně eh, vyvinutá aktivita s Africkou rozvojovou bankou a naše dvě banky společně tedy eh, má poskytnou podporují v aktivech asi ve 100 milionů. Je to fond pro podporu iniciativních, eh, inovativních společností a startupů v eh, subsaharské Africe. A velmi intenzivně se zde zaměřujeme na rozvoj kapacit. Další Projekt je Senegal Rice Valley. To je velice důležitý projekt v Senegalu, který je důležitý. Eh, týká se tedy pěstování rýže, skladování rýže v zemi, která stále ještě dováží 80 své rýže. A rýže je ale zásadní složkou eh, výživy místních obyvatel. Loni jsme diskutovali také o aktivitách banky v Karibiku, a dovolte mi, abych řekl tedy, co jsme zde odváděli v roce 2016 a to v souvislosti s tou specifickou Impact Facility z roku 2015. Jsme uh, loni podepsali dvě operace na Jamajce a Dominikánské republice, týkaly se mikrofinancování a to jsou facility, kde si myslíme, že přispějí více než 100 tisícům lidí tím, že jim poskytneme mikroúvěry, opravdu někdy jsou velice malé, bez kolaterálu. A budou přitom velice významné pro dané země. Potom 8,4 milionů v eh, regionu OCT, francouzská Polynézie a zacílení na podnikatele v nejdůležitějších hospodářských oblastech. V tomto regionu. Když se vrátím k těm velkým obecným eh, číslům, tak jenom stručně, co banka dělá. co takový počet signatures 254 eh, šlo do oblasti financování. 210 milionů bylo na podporu eh, malých a středních podniků promocí úvěrových eh, facilitací a další se věnovali mikrofinančním podnikům. 56 milionů eur jsme investovali do pět rozdílných kapitálových fondů a očekáváme vytvoření více než 200 tisíc eh, pracovních míst skrze ty eh, takto financované podniky. Kromě toho banka podporovala několik velkých infrastrukturních eh, projektů týkajících se přístupu k základním eh, službám. Například 100 milionová eh, půjčka v eh, karibické oblasti pro zlepšení dodávek elektrické energie, ale měli jsme také další důležité projekty v Senegalu a Madagaskaru, zvláště co se týče úpravy vod a dalších oblastí. než se dostanu k závěru svého výstupu, mění dovolte mi několik obecných poznámek nad rámec těch jednotlivých podpořených projektů. Rád bych poukázal na to, že EIB se snaží permanentně zvýšovat dopady svých operací. A my je vyhodnocujeme, sledujeme výsledky, zda odpovídají těm očekávaným výsledkům. A loni jsme navázali nové partnerství s eh, globální sítí rozvoje a díky tomu můžeme lépe hodnotit dopady našich kroků. A vlastně 10 vědců přímo z regionu AKT podnikne v této oblasti výzkum a z toho se jistě budeme moci poučit a zvýšit naší efektivitu a zlepšit výstupy při plnění našeho mandátu. Dále prostřednictvím našich aktivit usilujeme o komplementaritu a doplnění evropských politik, například Evropská globální strategie v oblasti rozvoje. To rozhodně platí pro oblast AKT, kde byl vytvořen externí investiční plán prostřednictví EIB a na Abidžanském summitu v listopadu se o této tematice bude diskutovat. A poslední věc, kterou zde chci zmínit, a už to zde zaznělo na výboru, hovořil se o situaci před dohodou z Kotonu, po dohodě z Kotonu, chceme vás ujistit, že hrem, chceme hrát významnou roli při naplňování partnerství se zeměmi AKT i po roce 2020 a rádi se zapojíme do diskusí o tom, jak by tento systém měl být nastaven. Investiční facilita je eh, opravdu významný nástroj v oblasti rozvoje a banka nadále hodlá podporovat soukromý sektor v daném regionu jsme přesvědčeni o tom, že EIF je flexibilní, efektivní a adaptabilní nástroj. A je to nástroj, který je založený vlastně na té permanentní e, obnově, revolvingu, takže nepotřebuje vlastně nějaké dodatečné e, financování zde opakované využívání těch rozpočtových položek. A když se podíváme na pákový efekt těchto zdrojů, tak od roku 2003, kdy za jedno euro příspěvku do ERF jsme vlastně podpořili vznik nějakých 9 eur investic a očekáváme, že díky té reutilizaci se tato tento pákový efekt ještě zvýší a v roce 2025 si myslím, že to z těch 9 eur stoupne na 15 euro. Takže flexibilita tohoto nástroje a to, že my jsme eh, implementující instituce, nám umožňuje zde opravdu mít dlouhodobou perspektivu na vývoj regionu, že nemáme ty závazky pouze na jeden rok, ale můžeme mít i dlouhodobější a podpořit tak dané úsilí Evropské unie v této oblasti. Já vám děkuji za pozornost. To je asi z mé strany nyní vše a rád odpovím na vaše otázky. Děkuji a nyní má slovo paní zpravodajka, paní Kapel. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také zástupce EIB. Už to také zde znělo, že ta páka 1 ku 9 ukazuje jasně, jak důležitá je činnost a mandát EIB v souvislosti s tímto fondem. Evropská investiční banda zodpovídá za zadání 2,5 eh, miliard eur a to je značná část tohoto fondu, je to 8% a když eh, je tam relativně nízká chybovost, jsou to projekty, u kterých očekávám nízkou chybovost, tak nám to také pomůže. Tu všeobecnou chybovost, o které zde dnes eh, účetní dvůr hovořil ústně i ve své zprávě, asi to také bylo 3,3, se takto ještě sníží a Evropská investiční banka zde hraje opravdu velice hraje důležitou roli. A také eh, spolupráce s Africkou rozvojovou bankou Boost Africa Initiative. I tato spolupráce s, Evropskou, eh, s Africkou rozvojovou bankou funguje dobře. A i to je důležitá páka k tomu, aby se ty peníze z AF investovaly co pokud možno zacíleně a dobře. Snižování chudoby, to je ten hlavní cíl, ty tři podcíle, a sice rozvoj soukromého sektoru, infrastrukturu a e, intenzivně řešit otázky klimatu a to 25% navýšení půjček. Tyto podcíle jsou v přímé souvislosti s cíly Evropské unie a tyto cíle také umožňují těm přijímajícím zemím aby čelili eh, novým výzvám co nejlépe. Vedli jste některé konkrétní příklady, které jsou důležité, například rozšíření eh, investit do telekomunikací, zlepšení přístupu telekomunikační sítě v Kamerunu nebo mikrofinancování projektů v Jamajce a Dominikánské republice. I to jsou kroky, které mají své pozadí i v oblasti migrační politiky, jsou důležité nejenom v boji proti chudobě, ale i proti příčinám uprchlictví v oblasti migrace. A také jste zmínil jeden důležitý bod v této souvislosti, a to je migrační fakt AK, pakt AKT z roku 2016 a tato obálka měla maximum projektů, historicky 11 projektů a těch 300 milionů navýšených eh, prostředků jistě zde nadále přispěje. Myslíme si, že toto je opravdu zásadní eh, nástroj pro snížení migračních tlaků a zredukování příčin migrace. A pokud je zde tak se to podaří s tak velkým pákovým efektem, který jste zde zmínil, tak to budou dobře vynaložené prostředky v projektech, do kterých je zapojená Evropská investiční banka. Možná bychom mohli zvážit i, že by se v příštím finančním období eh, toto ještě navýšilo tak, aby zde byly eh, zaručeny ještě další bankovní projekty. Děkuji a má kolega Celer slovo. Děkuji vám za tuto výroční zprávu. Tam je mnoho velmi zajímavých a rozumných projektů, které jsou financovány nebo spolufinancovány EIB. Tady jeden program těch 30 milionů, které přišlo vládě a Národní bance Malavy k dispozici aby měla skladové kapacity pro zemědělské produkty. To je bez pochyby velice mm, důležité, když víme, jak nevyvážené jsou tam výnosy přižních. Na druhé straně ale víme, že co se týká vlády v Malavi, víme, že je to jedna z nejkoruptnějších a nejnestabilnějších zemí. Jak tedy můžete zaručit, že těch 30 milionů přijde opravdu na tuhle navíc rozumnou investici? A koho tím Malavy pověří, protože na jiných místech v Africe jsme zažili, že takovéto skladové kapacity sice vznikly, ale na, za standardů, které pro Afriku vůbec nebyly nutné. Taky jsem se dala na seznam řečníků a zeptala bych se k tomu pákovému efektu 1 ku 9. Kolik z toho je soukromý kapitál, nebo kde se bere těch 9 eur, z jakých zdrojů, z jakých institucí, jsou to zase veřejné zdroje a nebo jsou to i soukromé zdroje, soukromé banky, které se podílejí. Má první otázka a má druhá otázka. Jak vybíráte projekty? Projekty, které jste nám představili, za to vám děkujeme je nějaký soupis projektů, jak dlouhý by byl ten seznam, máte nějakou čekací listinu. To by bylo dobře, kdybyste nám k tomu mohli něco říct. A ještě paní Ayala Sender se hlásí o slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, chtěla jsem poděkovat eh, Evropské bance za prezentaci těchto projektů, které jsou tak důležité pro to, co potřebujeme. V historii debaty z EIB a rozvojových projektů jeden z komplikovaných bodů, které v průběhu let eh, vedly dokonce k tomu, že jsme vytvořili Eurostředomorskou banku v Tunisu, což je věc, eh, proti které se stavěly národní státy, zatímco v Evropském parlamentu jsme měli podporu, tak v té debatě s EIB jsme vždycky diskutovali o tom, že banka je nástroj, který je skvělý a velmi dobře funguje pro velké projekty, velké infrastruktury nebo služby, ale v rozměru mikro, mikrofinancování, to je právě tam, kde potřebujeme podporovat eh, ty nejzraditelnější skupiny, ženy, které jsou v mnoha afrických zemích eh, živitelkami rodiny, podporou rodiny, tak eh, potřebovali jsme nějakou tu podporu pro ty, kteří si něco pěstují nebo něco vyrábějí v drobném, eh, tak tam byl problém to mikrofinancování vůbec spustit. Eh, po dlouhé debatě jsme dospěli k závěru, že Evropská investiční banka se bude snažit eh, vypracovat specifické projekty pro mikrofinancování. Já jsem opravdu ráda, protože v roce 2016 eh, se velmi zvýšil tento počet. Ve všech těch nástrojích pro oblast spolupráce pozoruji ovšem, že i když byla podepsána řada smluv, a teď hovořím o letech 2003 až 2016. Tam vidíme, ty peníze už byly vlastně poskytnuty, proběhla implementace, ale vidím, že je tam spousta sloupečku, která souvisí s mikrofinancemi v různých zemích a tam je nula. Pokud jde o částky, přestože byla podepsána odpovídající smlouva a není tam tedy tím pádem ta implementace, tak eh, jsem se chtěla banky zeptat, proč tam chybí ta implementace? Je to tedy ten historický přehled od roku 2003. Chtěla jsem se zeptat, co se tedy děje a jakým způsobem to chtějí řešit, protože právě tam pomocí toho mikrofinancování pomůžeme mladým a rodinám, kteří jsou v těch nejméně viditelných územích, aby se dokázali udržet, aby mohli rozvíjet tu mikroekonomiku, která je základem afrických společností. Proto jsem se chtěla zeptat, co se děje a jak chcete řešit ty nuly, které se objevují v těch sloupečcích. Pane Lazaroli, prosím. Thank you, thank you, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych reagoval na některé z bodů, které zde zazněly. Možná začnu tou eh, opakující se, obnovující se povahou EIF, Evropské investiční facility. Já si myslím, že to je zásadní bod. Zacházíme úplně tedy do srdce fungování tohoto nástroje. Víme, že můžeme opakovaně tedy používat ty zdroje. Dosáhli jsme nyní úrovně, které nám, která nám umožňuje podporovat eh, projekty ve výši asi 800 milionů ročně, a to i v budoucnosti po roce 2020, aniž bychom museli dále čerpat z rozpočtu členských států nebo Evropského společenství, takže to je důležité. Zemědělství. To je rozhodně oblast, kde fungujeme opravdu přednostně, když se podíváte na některé údaje, tak vidíte třeba Senegal, který 80% své rýže dováží, ale máme spoustu dalších oblastí a tady vidíme, že tam opravdu je spousta práce v tomto sektoru a to právě se velmi dobře rýmuje i s tím mikrofinancováním, mikrosektorem ta malé, ten počet těch malých operací, na kterých pracujeme, roste a my vás budeme informovat, až tu všechno podepíšeme. A pokud jde o kapitál, no tak eh, to je věc, kterou jsme řešili především v rámci té naší obálky Impact Financement, eh, financing, financing. Tam se vlastně jedná i o nové zdroje, které byly podporovány tímto nástrojem. Tyto fondy obvykle nepokryjí všechny potřeby investující společnosti. My prostě neposkytneme 100%. My vstoupíme do těchto fondů, hrajeme tam roli takového klíčového investora, což je důležité pro ostatní investory, kteří tím pádem eh, se cítí ujištěni, my se díváme na tu politiku, vidíme, ujistíme se, že je dodržená řada principů, ale potom kromě toho, co přineseme my jako prostředky, tak zde budou i jiní hráči. A o to jde celou myšlenkou, je to, že se snažíme vytvořit, vyvinout finanční sektor v tomto regionu, ve spolupráci tedy se soukromým sektorem. Ten kapitálový fond jako takový když financuje projekty na úrovni investujících společností, tak, eh, tak to samozřejmě děláme ve spolupráci s dalšími zdroji financování. Tady fungujeme tak, abychom zacelili tu mezeru a podporujeme dlouhodobě ten rozvoj, ve kterém bychom si do budoucna představovali, že se vytvoří ta typologie profesionálů, jako jsou správci fondů, manažeři, advokáti a tak dále, kteří budou tedy pracovat v tomto sektoru a udělají z těchto fondů trvalou součást finančního odvětví. Jak podporujeme projekty, máme své vlastní eh, vlastní postupy, my tedy vybíráme ty projekty sami společně s našimi promotéry, my je pravidelně kontrolujeme Ovšem nekontrolujeme pouze ty promotéry, ale díváme se i na ty projekty, a to ne pouze z ryze finančního hlediska, nejen z toho hlediska, zda je promotér schopen splatit ty fondy, ty prostředky, ale díváme se také na ekonomickou stránku projektu. Je ten projekt dobrý? Bude podporovat ekonomický rozvoj země, bude se podílet na snižování chudoby. Takže to je věc, na kterou se zaměřujeme. Dopadu tohoto projektu věnujeme ne větší, tak stejnou pozornost. A také od správních orgánů dostáváme informace a potom měříme výsledky právě proto, abychom byli schopni anticipovat a ex ante stanovit, jaké jsou ty očekávané výsledky, abychom to potom mohli srovnat s tím, co se stalo, co se opravdu odehrálo v terénu. Je to vždycky dobrý důvod k tomu, abychom se poučili, buď jsme si nedokázali dobře představit, jaký bude dopad toho projektu, anebo abychom tedy navázali dialog s promotérem, abychom více tlačili na využití těch peněz směrem k cíli, kterého jsme chtěli dosáhnout. Mikrofinance, to je velmi důležitá oblast, to je pravda. Je to věc, kterou typicky podporujeme právě v kontextu té obálky Impact Financing. Tam pokrýváme operace s velmi omezeným počtem velmi malých finančních institucí, některé z nich ani nejsou zaregistrovány. Prostě cílem je spolupracovat eh, s těmi místními. A za těmi částkami, já jsem to už zmiňoval minulý rok, když jsme podporovali 44 miliony mikrofinancování, musíte si uvědomit, že ty jsou opravdu velmi, velmi malé částky, někdy třeba 20 tisíc, někdy i méně, takže je to distribuováno do opravdu širokého počtu projektů. Jsou ty peníze splaceny zpět? No někdy to trvá. Je pravda, že když třeba začnete pracovat s novým partnerem, tak se musíte ujistit, zda tedy ta protistrana je, řekněme, jistým způsobem vzdělaná. Takže právě proto my tu finanční podporu normálně také podmiňujeme finančním poradenstvím. Pokud někdo chce se věnovat mikrofinancování, tak musí být eh, schopen eh, se s tím technicky poradit. Takže poskytujeme i technickou podporu, ale máme opravdu pozbudivé výsledky. Loni jsme dosáhli asi jedné miliardy, což je opravdu pozbudivé. Loni to bylo jen 500 milionů, takže ano, trvá to. I proto, že my ty naše půjčky podmiňujeme různými podmínkami. My se ujišťujeme, zda ty částky splňují naše účely, ale vidíme, vidíme výsledky a to je povzbudivé. Because, sí, eh, presenta, sí, eh, para mí el problema es... Já tam mám problém s tím, protože to, co nám říkáte, to jsou jistě velmi dobré záměry, ale nevysvětluje to, jak v některých těch kreditních linkách, úvěrových linkách, které se otevřely a které jsou otevřeny třeba od roku 2003, nejsou žádné výsledky. Já jsem chtěla vědět, proč to tak je a jakým způsobem banka mění svůj přístup protože ano, je jistě dobré poskytovat technickou podporu a poradenství, ale možná by se banka měla naučit, jak eh, v případě mikrofinancování. A já zkušenosti mám, protože ve Španělsku jsme toho měli opravdu mnoho. Není to tak těžké udělat. Problém je, když je ta mentalita jiná, tam prostě nemůžeme s člověkem, který chce poskytovat mikrouvěry jeden, jako kdyby to byla banka Santander. Takže mě by zajímalo, jakým způsobem se na to můžeme podívat, jak to vyřešit. Máme zde určitý počet podepsaných smluv a od roku 2003, co už je 14 let, tam není prostě žádný výsledek, žádné řešení. Tak by mě zajímalo, co teda banka dělá. Ty záměry jsou jistě dobré, ale co konkrétně dělá proto, aby vyřešila tady ty podepsané smlouvy v oblasti mikrofinancování, kde ty výsledky prostě žádné nejsou? Máte tam nula, nula. Tak eh, co se tam děje, co se zatím skrývá a jakým způsobem k tomu banka přistupuje? Ano, děkuji vám za vaši otázku. Pochopil jsem, k čemu míříte. Přístup je takový, že chceme podpořit ten začátek. My nechceme podporovat jenom malé a střední podniky. My také jsme dříve postupovali v podpoře prostřednictvím bank. Ty banky odvedly dobrou práci, ale nedotklo se to všech segmentů populace, jako třeba mikrofinancování. Bylo jasné už po několik let, že musíme jít dál. A když jdeme dál, tak musíte pracovat s protějšky, které třeba, kteří třeba nejsou až tak zavedení, nejsou to až tak stabilizované nebo zavedené banky, jako známe, v kontaktu s jiných zemí. Takže je to pravda, ano, je to prostě náročnější, když třeba jenom v tom, když se jim snažíme vysvětlit, co od nich chceme a co očekáváme. Jenom účetní standardy. Ano, oni musí reagovat rychle a i my si vybíráme své protěžky. Je to opravdu odlišné, když přijedete někam pět, pětkrát a někam přijdete a obnovujete kredit na základě dobrého výsledku a zase je tam někdo nový. To znamená, ten protěžek je zpravidla někdo nový a ono to trvá. Samozřejmě, my bychom rádi, aby ty alokace probíhaly i hned. Souhlasím, že by to tak mělo být, ale prostě musíme vzít na vědomí, že těm institucím to déle trvá. Ale je to dobře investovaný čas. Dobře investovaný čas, stejně jako si myslíme, že eh, různé konzultace a porady jsou také dobře investované peníze. My třeba máme protěžky, kde, kde nejsou ani výruč, výroční zprávy. Je složité nějakým způsobem definovat, zda to je či není rozumný projekt. Ono to opravdu trvá, než za to protikne, proniknete. My jsme alokovali mikrofinance a to šlo ve prospěch malých a středních podniků. Ano, je to velmi pracné, ale vyplatí se to, protože to osloví opravdu tu nejchudší část populace v těchto regionech. A mohli byste prosím odpovědět i na ostatní otázky, které zazněly? In Malawi. The leverage. A ještě ten pákový efekt? Um, pákový efekt ve vztahu k individuálním operacím, to když my financujeme projekt, ne, já jsem se ptala na ten pákový efekt a podíl soukromého kapitalu. Třeba v případě fondu my neposkytujeme víc než nějakých 20-25 Někdy máme jiné MDB, kteří se podílejí. To je vždycky součást podpory. Někdy se jedná třeba o zprávu toho fondu, ale my jako EIB normálně Eh, neposkytujeme příliš mnoho, protože chceme přitáhnout jiné investory. To znamená, my dáme 20-25% a nějakých těch 75% je potřeba získat na trhu. Vy jste řekl, že je tam pákový efekt 1 ku 9. 1 euro vaše a 9 euro odjinuť. Kde se berou? Je to z veřejných zdrojů nebo jsou to soukromé investice? Na to jsem se ptala. Omlouvám se. Ano, je to obojí. Je to fakt, že pod, když podporujeme projekt, tak neposkytneme 100% finančních zdrojů. Zbytek musí přijít od jinuť, od vlády, z jiných bank a tak dále. To je tedy jedna část, jeden z důvodů, ale také proto, že recyklujeme zdroje. Jak už jsem zmínil, jeden projekt se zaplatí, máme zpětný uh, Eh, přísun peněz a to reinvestujeme. Třeba my jsme dosáhli hodnoty přes 6 miliard, rok 2020 bychom měli dosáhnout 10 miliard možná a to je výrazně nad limit našich eh, zdrojů, protože my prostě recyklujeme a na základě toho principu, kdy se peníze vrací a jsou realokovány do projektů, tak si myslíme, že jsme dosáhli udržitelné úrovně závazku 800 milionů a nepotřebujeme tedy další, z dalších tradičních zdrojů EU. Kolik z těch zdrojů je ze soukromých zdrojů? Můžete mi k tomu něco říct? protože naše kritika finančních nástrojů spočívá v tom, že veřejné peníze mobilizují veřejné peníze. Takže moje otázka je, kolik soukromých peněz mobilizují tyhle veřejné peníze z EIB. Nemám konkrétní čísla, ale ten multiplikační efekt 1 ku 9 řekl bych, že méně než polovina z toho je reutilizace. To znamená čtyři až pětkrát je tam eh, to spolufinancování z jiných zdrojů. Musíte to rozdělit na ty dvě části, také abych řekl zhruba do pěti, když my dáme jedno euro, někdo jí dají čtyři eura a další přijde potom toho doplňování portfolia. To zhruba tak bude, vzal bych to jako indikativní hodnotu. Děkuji. My bychom to rádi eh, konkrétně, klidně nám napište dopis, nezdráhejte se, rádi si to přečteme. Děkuji. Pan Celer, ještě Malavy. specific question related project. Thank you. Um, on Slovo kolegyně. Ano, tak eh, skladování zemědělských projektů v Malavi, to je projekt s bankou v Malavi, ale je to plně, eh, projekt plně se soukromém sektoru. My jsme analyzovali každou tu individuální alokaci. I našimi kolegy jsme to nechali zanalizovat ze zemědělského týmu a tato operace má za cíl poskytnout financování soukromému sektoru a sledovat bedlivě jednotlivé operace a tím my zde opravdu plníme, řešíme problém, který jsme viděli nejen v Malavi, ale i jiné země z AKT nás požádali, abychom zde eh, poskytli něco podobného, protože opravdu ty Eh, ztráty po sklizni eh, jsou tam neřešené a řešilo by to. No, tak to vám přeji hodně úspěchu, protože právě v Malavi tam vím o jednom příkladu, že to opravdu není nové téma a před několika lety to doskotalo na tom, že ti, kdo chtěli zrealizovat ten projekt, nechtěli platit žádné úplatky a potom se z toho stáhli, tak já doufám, že to tentokrát dopadne dobře, protože ten projekt je opravdu sám o sobě smysluplný i v jiných zemích. Problém Afriky je ten, že ne, nemohou dlouhodobě skladovat eh, nad kapacity ze sklizně a když potom něco začne docházet, tak ono už je to vlastně jako ve starém Egyptě a v Bibli pak prostě přijdou ta hubená léta. A můžu se zeptat já, zda a jak sledujete udržitelnost, dlouhodobost projektů, co se stalo s těmi projekty, které byly třeba uzavřeny před pěti lety, je tam systematický monitoring, nebo je to jako v komisi, prostě zavřete oči a budete doufat, že to dopadlo co nejlépe a že, to, že tedy si to nějak chytilo a z něco z toho bude. A paní kolegyně Kapl se také hlásí. Ano, už máme omezený časový rámec, tak jenom jedna doplňující otázečka. V roce 2016 eh, se výrazně zvýšily vyplácené částky o 63% oproti předchozímu roku a mě by zajímalo, čím to je. A možná, kdybyste uvezli příklad, kam ty peníze šly. Co se týče monitoringu, než zahájíme projekt, tak provádíme specifickou due diligence a máme tým lidí, kteří tady jdou na místo a zajistí, aby ten projekt byl smysluplný, je prodiskutován, schválen a potom smluvně, když ty peníze jsou vyhrazeny přímo na ten projekty, na vybudování toho projektu a kontrolu toho, že tady je to opravdu ten projekt, na který jsme ty peníze dali a pravidelně to monitorujeme, protože my máme ze smlouvy eh, právo eh, se ptát na plnění projektu, můžeme také činit návštěvy přímo na místě. A já už jsem předtím zmiňoval ten eh, pojem expected result management. A to je taková tabulka, kde my hodnotíme daný projekt, kde se píšeme, co očekáváme, jaké dopady projektu očekáváme a potom my to zpětně kontrolujeme, podíváme se, jaká byla původní očekávání, jaké byly výsledky. A to je tedy něco, co monitorujeme, monitorujeme to na úrovni projektu a také vydáváme dokument, kde je toto schrnuto, ta aktuální situace, tak abychom se z toho mohli poučit. Ta tabulka se v čase také mění, eh, vlastně ty ukazatele nejsou statické, vyvíjejí se také v souvislosti s eh, vývojem projektu. A k té další otázce bych dal slovo opět kolegyně. Děkuji. My monitorujeme výsledky alespoň tři roky poté, co byl projekt dokončen a někdy naše evaluační eh, středisko eh, i nad z toho tříletého období ještě sleduje dopady specifického projektu. Pro nás je to tedy důležité mít zde ten dlouhodobý pohled na projekt i po jeho dokončení. Téma disbursements to vysvětluje také trochu, proč jsme změnili strategii v oblasti financování intermediátorů a tedy ty přístup pro malé a střední podniky a mikropodniky k financování. My jsme prostě chtěli zvýšit ty příslušné dopady. A to může nastat jenom tehdy, když se peníze dostanou k tomu skutečnému cílovému příjemci. A proto naši lidé z finančního oddělení mají takový přístup, že skutečně zkoumají při svém hodnocení nové úvěrové eh, linky poskytované finančnímu prostředníkovi, aby tam opravdu nastavili takovou pipeline v momentě, kdy prostě se podepíše ten projekt, že opravdu eh, rychle dojde eh, vyplacení těch částek. Někde to první už je možné v okamžiku toho podpisu, anebo nejpozději do roka po podpisu. Takže pokud budete sledovat tento vývoj v čase, tak uvidíte, jak opravdu se tato úroveň zvýšila za poslední dva roky a je to zestupný trend, který bude pokračovat. My tedy nepodepíšeme úvěrovou linku, pokud si nebudeme jistí, že tam je ten postup poté nastaven řádně a že velice rychle koncový příjemce obdrží ty peníze. Děkuji. Děkuji vám. Už se nikdo nehlásí o slovo. Tak zpravodajka, co ještě na závěr slovo? No, já myslím, že už to vše zaznělo. Já chci poděkovat zástupcům Evropské investiční banky za jejich vystoupení a nadále se těším na kvalitní spolupráci. Děkuji, já chci poděkovat a doufáme, že tu jednu otázku si ještě upřesníme písemně je to, co dělá EIB i ve spolupráci s komisí, musíme tam jít více dohloubky. Já jsem vlastně chtěla dát ještě slova komisi, úplně jsem vás tady přehlédla. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne všem. Investiční facility jsou opravdu důležitým nástrojem při podpoře soukromého sektoru v zemích AKT a komise zde má eh, poradenskou roli v této facilitě a Váží si tohoto úsilí blízké spolupráce s EIB, cíle rozvoje a komplementarita s našimi kroky je důležitá. Je to také souladu s cíly, které jsme si dohodli s partnerskými zeměmi. Na základě střednědobé evoluce investiční facility, která vznikla už v roce 2010, se učinilo několik kroků zlepšení komplementarity projektů, které jsou financované EIB a komisí. Komise pozbuzuje EIB, aby zvýšila své úsilí v tom, aby zvýšila monitoring operací a skutečné dopady investiční facility a to v souladu s politikami Evropské platformy pro poskytování úvěry v oblasti externí spolupráce. Také podporujeme EIB v jejím úsilí, aby zvyšovala adicionalitu ve svých operací, také riziko, nástroje rizikového kapitálu mohou výrazně zlepšit Eh, dopady v soukromém financování, programy, pokyny z roku 2014 až 2020 jsou v souladu s EIB a společně s EIB komisi konzultuje a eh, je to takový základ eh, naší bilaterální regionální evropské podpory a e, zvýšení těch tzv. disbursement v příslušné obálce bylo navýšeno. A Externí investiční plán Evropské komise již vznikl a chceme nadále zvýšit naše společné aktivity tak, aby zde bylo 44 miliard dalších investic v Africe, v rámci politiky sousedství do roku 2020 a cílem toho plánu jsou vlastně dva. Podpořit rozvojové cíle OSN a také řešit některé ty základní příčiny nelegální migraci. E EIB už se spolupracuje s e, našimi e, partnerskými zeměmi. Jsou také členy strategického výboru, takže můžeme koordinovat určité nástroje EU při přispění k cílům politiky EU. Velice vám děkuji a tím jsme na konci tohoto bodu pořadu jednání. Myslím, že téma spolupráce bychom měli možná eh, se věnovat eh, jindy a intenzivněji. Děkuji vám, že jste přišli mezi nás a tím se dostáváme k poslednímu bodu. A to je bod číslo 15. Týká se to implementace směrnice o pitné vodě v Bulharsku, v Maďarsku a Rumunsku. Je zde příslušný zástupce účetního dvora, pan Pufan a dostanete slovo, abyste zprávu stručně představil, prosím. Bonjour, merci, euh, merci beaucoup, madame le président. Dobrý den, děkuji, paní předsedkyně, dobrý den, dámy a pánové. Já vám dnes eh, představím naši zprávu. Ochrana zdraví občanů Evropské unie kvalitě a dostupnosti vody byla po několik let eh, součástí politiky EU, politiky na ochranu zdraví spotřebitelů před eh, znečištěním vody. Směrnice o pitné vodě definuje evropské normy pro lidskou spotřebu. Směrnice žádá členské státy, aby zveřejnili zprávu o kvalitě vody určené ke spotřebě, k lidské spotřebě, jednou za tři roky. Další aktualizované informace o kvalitě pitné vody by měly být eh, k dispozici spotřebitelům. Náš audit se zaměřil na směrnici o pitné vodě, a my jsme zjišťovali, zda byly dodrženy požadavky a zda počet projektů, které byly vybrány k financování z Fondu soudržnosti a regionálních fondů, opravdu pomohly zlepšit kvalitu pitné vody a přístupu k zásobování pitnou vodou. Také jsme zkoumali, zda efekt financování byl dostatečný k tomu, aby se zachovala trvanlivost infrastruktur k distribuci pitné vody. Rozhodli jsme se také, že ten náš audit zaměříme na členské státy, které vstoupily do EU v roce 2004 a později. Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko byly vybrány jako ty tři členské státy, které reprezentují asi 50 prostředků EU, které byly vynaloženy na pitnou vodu v členských státech, které vstoupily do EU po roce 2004. Náš závěr je, že se podstatně zlepšila kvalita pitné vody v průběhu těchto posledních let. Komise v souladu se směrnicí postupovala i v roce 2016 eh, ty členské státy, které byly navštíveny, plnily požadavky, nicméně byly tam eh, jisté nedostatky v těch zprávách. V těch třech navštívených členských státech jsme zjistili, že všechny parametry nebyly dodrženy tak, jak je požaduje směrnice. A to byl i případ eh, pro ty projekty, kterými jsme se zabývali. Zjistili jsme také, že členské státy nevčas předávají údaje, na jejichž základě komise posuzuje efektivnost využívání zdrojů. Také jde o informace, které jsou k dispozici spotřebitelům, uživatelům pitné vody. Bylo to transponováno ve všech třech členských státech dobře do státní legislativy, ovšem v praxi jsou zde velké rozdíly a obecně aktualizované informace o kvalitě vody nejsou systematicky dávány občanům k dispozici. To je tedy problém, který souvisí s distribucí pitné vody, který musí řešit všechny členské státy. To má opravdu negativní dopady na takové věci, jako jsou ztráty pitné vody, které jsou způsobeny především úniky v distribučních sítích, které byly špatně udržovány a které potřebují být obnoveny. V polovině členských států více než 20 pitné vody bylo ztraceno v distribučních sítích. Některé ztráty dosáhly dokonce 60 Musí být k dispozici dostatečné soukromé i veřejné zdroje, aby se zajistily dlouhodobé investice na údržbu infrastruktur vybudovaných díky financování EU. To by ovšem nemělo být nahrazeno veřejnými výdaji ze strany členských států. Globálně ty navštívené členské státy mají více než 3,7 miliard, které budou tedy čerpat eh, v období 2014 až 2020 a budou muset investovat sami asi 7 miliard. To ovšem neznamená, že všechny nutné investice do Eh, instalací v oblasti eh, vody budou realizovány především tedy v Rumunsku a Bulharsku. My jsme vyvodili určitá doporučení, aby se situace zlepšila. Děkuji. Děkuji, pane Pufane. Já myslím, že je to velmi zajímavý audit, který se neomezuje na čísla. Je to audit, jehož cílem je odhalit nedostatky při implementaci této směrnice nyní budu pokračovat německy. Hovořím za pana zpravodaje, pana Zdechovského, který eh, je povolán do jiného výboru hlasovat. A jménem pana zpravodaje i výboru chci srdečně poděkovat účetnímu dvoru, protože je to opravdu velice neobvyklý audit. Týká se nebo u těch eh, předpisů rámcové směrnice o vodě, tak to je ten vlastní cíl toho auditu a já bych vám přečetla, co zde doporučuje pan zpravodaj, a sice le, měl by být za lepší kontrolní monitoring komise v souladu s předpisy směrnice o pitné vodě, aby zde eh, byla lepší informovanost. Bohužel státy nejsou nějak nuceny, aby těch informovali o těch malých eh, ochranných pásmech vod, ale otázka, zda by se také neměly zahrnout, vzhledem k tomu, že eh, jsou zde ta, bezpe- ta zdravotní rizika, o kterých jste také jasně hovořili ve svém auditu. Ta nejsou jen tak pominutelná, když si podíváme na Bulharsko, a teď se musím zorientovat ve svých podkladech, tak v případě Bulharska je tam benzopyren, eh, antimon, rtuť a procyklické eh, sloučeniny v pitné vodě, takže pitná voda je opravdu důležitá, za to jen tak pominou, když jsou takové složky v pitné vodě. Potom trvá udržitelnost eh, infrastruktury, to je něco, co leží panu zpravodaji na srdci a také zapojení občana do eh, údržby té infrastruktury, aby za to neplatila jenom EU, ale také ti, kdo tuto infrastrukturu využívají. A finanční podpora pro domácnosti, které si nemohou dovolit připojen na daný vodovodní řád, protože naším cílem musí být, abychom zásobovali bez ohledu na majetek všechny občany pitnou vodou náležitým způsobem. Já osobně Mám také některé otázky, doporučení eh, pana zpravodaje vycházejí z doporučení účetního dvora, ale já se chci zeptat komise, proč ty, tu není to informování o těch malých eh, oblastech a potom to spoždění v Rumunsku více než 30 měsíců. Jak je to možné, že bylo to spoždění tak dlouhé a jaké faktory k tomu přispěly? A potom otázka finanční podpory z rozpočtu EU. EFTA by neměla nahradit eh, vnitrostátní financování. Hovoří se zde o té slavné přidané hodnotě, tak aby tady opravdu byla. No to jde. Tak nyní dám slovo komisi, tom účetnímu dvoru. Eh, tam pana Vagenuta z DG pro životní prostředí. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za možnost vystoupit zde v rozpravě. Než se budu věnovat vašim specifickým otázkám, možná zareaguju obecně na zprávu. Z našeho pohledu je to nesmírně užitečná eh, zpráva. Některé ty prvky u té směrnice o pitné vodě, které uznává dvůr, například vysoká kvalita, a nebo kroky v těch třech studovaných e, zemích. Samozřejmě jsou zde i témata, na které poukazuje účetní dvůr, které jsou technického eh, charakteru, četnost a eh, technologie, monitorování, poskytování e, informací e, spotřebitelům, ale to většinou spadá pod kompetence členských států, ještě k tomu e, budu hovořit. Potom se kritizuje eh, ztráta vody, otázka vykazování těch eh, malých vodních zdrojů, které jste také zmínila vy, paní předsedkyně, proaktivní přístup k eh, spotřebitelům. Ale to je nad ráme stávajícího rozsahu směrnice o pitné vodě. Momentálně se nacházíme v takové fázi, kdy komise provedla velice detailní revizi. Jak dobře víte, tak ta směrnice o pitné eh, vodě bude podléhat novému návrhu, který bude přijat před koncem roku. Je to něco, co máme v programu, pracovním programu Komise pro rok 2017. A v této souvislosti musím říci, že opravdu ta zpráva účetního dvora přichází v pravý čas, protože výrazně také vlastně eh, se dotýká naší aktuální práce. Výrazně jsme se tou zprávou mohli také inspirovat pro naši činnost, takže děkujeme, že byla takto včas předložena a má velice relevantní doporučení. Analýza dopadu v souvislosti s tou navrhovanou novou legislativou, která bude brzo na stole kolegia v komisi, tak jsou zde už věci, které jsme také si vlastně vzali od účetního dvora pro podporu naší vlastní argumentace. Takže děkujeme, je to velmi užitečné. Z těch specifických aspektů, některé jsou tedy mimo rozsah eh, platnosti směrnice, ale jsou relevantní i v rámci jiné legislativy o vodě, rámcová směrnice, má, řeší otázku ceny vody, které ohledňují efektivitu a náklady na využívání vody a když se podíváme na finanční podporu ESIF, nadále bude podporovat investice do záležitosti pitné vody a zvláště se to týká investic, které mají stěžovat ztráty v oblasti vody. To zde zaznělo i v rámci diskuse. No a nyní k těm konkrétnějším otázkám, které zde zazněly. První otázka se dotýká toho nevykazování malých vodních zdrojů nebo to zatím není v té směrnice, v těch povinných výkaznictví, je to zatím jenom pro ty velké zóny, ale samozřejmě ty povinnosti které zde máme, se týkají vlastně všech zón. Jenom jde o to, že ty malé nemusí podávat to výkaznictví, protože to prostě nespadá do směrnice o výkaznictví. My nyní provádíme tu revizi a analyzujeme obecně povinnosti reportingu. A právě se chceme zaměřit také na to, abychom ty zprávy měli dříve, aby byly zacílenější, abychom využívali například moderní technologie, aby byl snažší přístup k těmto informacím, protože jsou důležité, aby byli informováni díky nim i občané. Paní předsedkyně na to poukazovala. Je to opravdu také silná návaznost na problematiku lidského zdraví a musíme tedy zvýšit transparentnost a přístup k informacím tak, aby bylo možné reagovat na e, obavy občanů, aby se mohli informovat a aby měli ten e, obrázek o skutečnosti v příslušných členských státech. Takže to řešíme v rámci té revize a obecně tam máme další ustanovení, které mají zvyšovat transparentnost a více bychom se měli zaměřovat právě těm otázkou ztráty vody v souvislosti s transparentností, protože tam, kde v této oblasti vzrostla transparentnost, tak to vyvolalo kroky na vnitrostátní úrovni. Byl to takový tlak, který v podstatě národní orgány interpretovaly jako skutečnou povinnost provést skutečné kroky. Takže když budeme mít u té ztráty vody větší transparentnost, tak opravdu tím vyvoláme určité kroky, ale je nám jasné, že to spadá do subsidiarity, takže jsou zde určité hranice, ve kterých se můžeme pohybovat. Tolik tedy k důležité otázce ztrát vody. Dále spoždění při publikování zpráv o kvalitě pitné vody, to jste zde také zmínila paní předsedkyně. Ano, ten stávající systém výkaznictví v rámci směrnice znamená, že my publikujeme zastaralou zprávu, která vychází z dat, které jsou tři roky staré. Jistě to není uspokojivá situace, jak už jsem zde zmínil. Hledáme cesty, jak situaci zlepšit a nejlepší způsob, jak to udělat, je zanalizovat technologie, které by nám umožnily, aby ten systém reportingu fungoval více naživo a abychom nepublikovali eh, zprávy se zastaralými informacemi. Ještě jednou chci poděkovat zpravodaji za skvělý příspěvek té práci, která byla udělána. Říká se zde, že komise opravdu udělá minimum, tedy ten maximum pro to, aby reagovala na ta doporučení. Samozřejmě více k tomu říci nemohu, kolega se k tomu ještě nevyslovil, ale mohu zaručit, že všechna ta doporučení jsou využité při úvahách o zrevidované verzi směrnice. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za vaše přesvědčivá slova a přesvědčivé vystoupení. Já chci říct, že opravdu lituji, že kolegové z Rumunska, Bulharska a Maďarska sem nepřišli, nevyslechli to, neberou na vědomí tuto zprávu. Já si myslím, že to je milník, opravdu to v nejlepším slova smyslu milník v tom, co lze udělat pro obyv- občany. Je to opravdu škoda, že ti, kterých se to dotýká, se sem nedostavili. A nyní bych dala slovo panu Pufanovi. A prosím, uveďte také problematiku Maďarska, kde tam hovoříte o předražených e, službách mm, mezi 6 a 20 procenty. A tak eh, jestli byste nějak uvedl příčinu tohoto předražení. Oui, merci, madame le président. Euh, on a très bien compris Děkuji. Velmi dobře chápeme to, co říkal pan generální ředitel. Ve všech těch zemích se hovoří o velkých a malých projektech. Vím, že musíme používat nové technologie a také je důležité komunikovat s občany, protože právě občané by měli mít prospěch z těchto prací na zvyšování kvality pitné vody. Například jsme pracovali z informatiky na tom, abychom měli software, který poskytne všechny aktualizované údaje zveřejňované na internetu V každé té oblasti, kde se provádějí práce, chceme také zlepšit spolupráci s komisí v zájmu budoucnosti této problematiky. Ano? My jsme provedli audit i v Maďarsku. To je země, která má také problémy, ale uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnosti. Možná komunikace mezi auditorem a maďarskými orgány neprobíhá úplně ideálně, ale snad do budoucna najdeme všechno, co potřebujeme. Ano, ta otázka, jak to bylo v Rumunsku, ono zdržení a to předražení v Maďarsku, můžete k tomu něco říct? Oui, euh, euh il y a... Ano, jsou oblasti s projekty, kde je tedy spoždění v Rumunsku, to je moje země, tu já velmi dobře znám. Možná jsou tam jisté problémy, protože jsme před několika měsíci změnili vládu, máme ministry a státní tajemníky, kteří začínají vyměňovat ředitele musíme dohnat ztracený čas. Já doufám, že všechny projekty, protože všechny ty projekty, které souvisejí s potravinami, které souvisejí s vodou, jsou zásadního významu pro politiky, kteří stojí v čele třeba velkého města nebo regionu, protože pokud chtějí být znovu zvoleni, tak musí udělat něco pro to, aby se zlepšil život eh, občanů, protože je třeba dohnat ten rozdíl mezi velkými městy a venkovem, protože pouze tak udržíme tu pracovní sílu na venkově a to je určitě důležité pro budoucnost. Děkuji vám. Zatím se nikdo nehlásí. Tak jsme tedy na konci dnešního programu. Děkuji vám. Určitě se tomu tématu budeme věnovat. Tedy uvidíme se znovu 19. října v 9 hodin tady v Bruselu a 26. října mimořádné zasedání 9 až 11.40, slyšení e, čtyř nových kandidátů pro účetní dvůr, to je důležité. A v 18 hodin je potom oslava 40 let účetního dvora, tedy nejpozději tam se uvidíme. Děkuji a končím schůzi. Naschledanou.